Good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegové. Dnes ráno začínáme s výměnou názorů s rozpravou v návaznosti na teroristické útoky, k nímž došlo 13. listopadu v Paříži za přítomnosti předsednictví Rady. Již na posledním jednání jsme poměrně široce diskutovali v návaznosti na ty pařížské hrůzy a také v souvislosti s přípravou mimořádného mimořádné rady justice a vnitro 20. listopadu. Jsem velice rád, že dnes si můžeme poslechnout zprávu lucemburského předsednictví o této mimořádné radě ministrů a dále, že můžeme diskutovat s panem Dekarchovem, eh, evropským protiteroristickým koordinátorem, takže nejprve dám slovo lucemburskému předsednictví, aby nás informovalo o té mimořádné radě ministrů, potom dám slovo panu Dekerchovovi, který má každou chvilku přijít který dá výboru aktuální informace o práci, která probíhá v návaznosti na útoky. Budeme o tom eh, diskutovat a nakonec dám slovo i eh, komisi. Budeme eh, také diskutovat o boji proti terorismu s Interpolem a Europolem na dalších schůzích. A nyní dostává slovo pan Raul Uberken z Lucemburské předsednictví, takže máte slovo. Merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že předsednictví dáváte příležitost, abychom stručně představili práce, které eh, jsme odvedli při mimořádné schůzi 20. listopadu ministrů pro spravedlnost a vnitro. Než se dostanu do podrobností k vlastní práci, tak bych rád nejprve zdůraznil symbolit, velký význam, který měla tato rada týden po teroristickém útoku v Paříži. Tato rada v první řadě sloužila k tomu, aby poukázala na solidaritu Evropské unie s Francií a aby ukázala jednotu Evropské unie vzhledem k těmto otřesným činům. Takže bych eh, v těchto podmínkách rád rovněž zdůraznil skutečnost, že rada, ne, na radě se nejen sešli ministři vnitra, ale také ministři spravedlnosti. Domnívám se, že to byl významný signál, který eh, ukázal, že spravedlnost a vnitro každý v rámci svých kompetencí eh, plně spolupracují v tomto významném boji proti terorismu. Rada schválila dvě, dva, dvě sady závěrů. Jedny samozřejmě se týkají boje proti eh, terorismu jako takovému. Tyto závěry vlastně obsahují celou řadu opatření, z nichž některá jsou známá, většina tedy, ale zejména zdůrazňují nutné provedení celé řady dalších akcí a opatření ze strany Evropské unie. První věc, kterou ministři zdůraznili, tak to je co nejrychlejší schválení směrnice o systému rejstříku evropského PNR. Při obědě měli ministři příležitost se pobavit s vaším předsedou o to, zejména o tomto tématu. Další aspekt, o kterém se hovoří v závěrech rady, jsou střelné zbraně, kontrola střelných zbraní. Ministři přivítali schválení prováděcího nařízení ke společným standardům v oblasti neutralizace a také přivítali tu skutečnost, že komise předložila návrh, jehož cílem je revize této směrnice o střelných zbraních. Předpokládám, že komise sama také řekne několik slov k tomuto tématu. Dále, pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích Evropské unie, tak ministři se zavázali k tomu, že budou do března 2016 modernizovat systém kontroly na vnějších hranicích zejména pokud se týká propojení s relevantními databázemi, konkrétně s databází Euro, Interpolu. V podmínkách migrační krize se ministři zavázali, že se budou provádět bezpečnostní kontroly a to systematicky e, uprchlíků přicházejících do Evropy, zejména tedy, že se bude ověřovat Eh, jejich totožnost v databázích a také v databázi Interpolu. Dále ministři vzhledem ke kontrole na vnějších hranicích eh, znovu zopakovali tu skutečnost, že se domnívají, že je nezbytné tam, kde je potřeba využít eh, inter, týmy rychlého zásahu Europolu, takzvaný Rabit, že tedy se bude toto využívat. Komise také musí cíleně revidovat šengenský vízový systém, tak aby se kontroloval tok lidí přicházejících do Evropské unie. Dále se hovořilo o výměně informací, zejména se ministři zavázali k tomu, že budou dbát na to, aby národní eh, úřady systematicky zaváděly do těchto rejstříků údaje týkající se eh, zahraniční, předpokládaných zahraničních teroristů, tak aby tyto osoby mohly být co možno nejrychleji identifikovány, pokud eh, vstupují na území Evropské unie. Dále se ministři zavázali k tomu, že budou co nejrychleji a nejuceleněji eh, za provádět primské dohody. Dále ministři přivítali tu skutečnost, že Europol se stane Evropským střediskem boje proti terorismu. Myslím si, že pan Weinreit, ředitel Europolu, měl tak příležitost s vámi o tom pohovořit eh, minulý týden. Zejména bych si přál, pokud jde o všechny tyto záležitosti, výměny informací, tak bych rád zdůraznil, že skutečně se domnívám, že jsme jednotní v tom, že se domníváme, že se musí využívat veškeré nástroje, které máme k dispozici. A předsednictví se zavázalo zejména k tomu, že se k tomu vrátíme již tento týden, a tedy v pátek. Ministři povedou podrobnou rozpravu o stavu provádění jednotlivých eh, záležitostí a prvků toho, těchto výdobytků, které máme a nástrojů v oblasti výměny informací. Rada se dále zabývala financováním terorismu a zdůraznila význam buněk finan- výměny finančních informací a vyzvala, vyzvali ministři komisi k tomu, aby předložila návrhy, které by měly posílit a harmonizovat kompetence těchto eh, jednotek eh, finan- výměny finančních informací. Ministři také vyzvali komisi, která, domnívám se, to udělá co nejrychleji, aby předložila revizi trestního rámce, to znamená rámcového rozhodnutí o boji proti terorismu, které by se mělo převést do, a také by se příslušný protokol k, k dohodě o předcházení terorismu eh, Rady Evropy měla co nejrychleji transponovat do evropského práva. Dále ministři vyzvali komisi, aby urychlila práce na informačním systému trestního rejstříku ECRIS a potom také jeho rozšíření na občany třetích zemí, na zahraniční občany. Eh, ministři potom také schválili druhou sadu nebo ucelený soubor rozhodnutí eh, závěrů týkajících se radikalizace. Myslím si, že zde byla také odvedena velmi výleznamná práce. Komise ve spolupráci s předsednictvím zorganizovali důležitý seminář o, tom, o těchto tématech v říjnu. Tyto závěry jsou plodem této práce, zohledňují také práci, která byla odvedena v Evropském parlamentu, zejména ve zprávě paní Daty a myslím si, že v této oblasti je důležité, abychom působili společně v rámci Evropské unie, i když víme, že jsme zde v oblasti, kde zejména eh, jde o kompetence členských států protože zde jde o záležitosti jako řízení věznic a tak dále, což jsou záležitosti, které patří zejména a zásadně v podstatě do kompetence členských států. Nicméně to nebrání tomu, že lze odvádět velmi významnou práci na úrovni Evropské unie v oblasti školení, výměny osvědčených postupů, financování, eh, budování sítí a tak dále. Myslím si, že toto je také důležitá práce a chtěl bych zdůraznit právě význam preventivních složek boje proti terorismu. Takže, pane předsedo, tolik několika slovy k zásadnímu obsahu práce ministru vnitra a spravedlnosti z minulého týdne na, po patřížských atentátech. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát pane Berekene. A teď už dám slovo panu De Kerchovovi, který nás informuje o aktuálních opatřeních v návaznosti na pařížské útoky. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Pokusím se být stručný, protože e, předsednictví už podrobně zmínilo opatření, která byla přijata po pařížských útocích. Možná jenom rozeberu některé další aspekty. Nedávné události nejen v Paříži, ale také eh, v Ankaře a připomínám také eh, lidi zabité na Sinaj, 240 eh, lidí na Bejrutu, dále umrtí v Tunisku v Libii, tak ukazují, že možná se mění strategie islámského státu. Dosud se soustředili na budování chalifátu a Eh, nějak se nezaměřovali na eh, členy koalice a teď se to zřejmě mění. Eh, islámský stát se vždy snažil ukazovat vítězství, protože se tak snaží přetáhnout nové bojovníky, získat nové peníze a v tomto případě hm, tlak úderu koalice, i když víme, že není dostatečný, ale byly tam údaly například vraka, eh, tak to je vlastně přimělo k tomu hledat nějaké úspěchy v zahraničí. Evropa nyní čelí třem důležitým výzvám. Za prvé, parlament, rada a komise musí kolektivně ukázat občanům, že jsme schopni zajistit bezpečí občanů. Za druhé, musíme dělat vše, co je v našich silách, aby tom zachovali volný pohyb osob, což je jeden z hlavních výdobytků integrace v podobě Schengenu. A za třetí, trochu v podobném duchu, musíme se snažit zabránit eh, vytváření vazeb mezi migrací a terorismem, protože to je skutečně toxická vazba. A to vyžaduje od nás všech odhodlání, pragmatismus a akci, už ne žádné dokumenty, ale akci přímo v terénu. A současné předsednictví, komise a rada se právě o toto snaží v nedávných měsících. Možná víte, že eh, máme eh, rámec, to je společné prohlášení z 12. února hlav státu a vlád, to bylo v návaznosti na ten eh, košer obchod a na redakci Charlie Hebdo v Paříži. A v tomto prohlášení jsme všichni vyzýváni, abychom se snažili o práci ve třech směrech. Za prvé je to eh, rychlá eh, reakce a to velice dobře popsal můj kolega a já ještě zdůrazním některé aspekty. Potom taková ta měkká preventivní práce a eh, externí práce, zahraniční práce, abychom více se angažovali s našimi sousedy, to jsou země Severní Afriky, a země západního Balkánu a Blízkého východu. Takže nejprve ta přesvědčivá odpověď. První věc. Pocit kolem stolu eh, byl takový, a to bylo i v mé zprávě, eh, o které jsem informoval výbor, že ta opatření přijatá v únoru se měla zavést rychle a rychleji a důsledněji. Hodně už se rozhodlo. A v jádru toho jsou takové dva hlavní aspekty. Aby členské státy naplňovaly ty databáze, platformy, které už máme, a aby je využívaly do maximální možné míry. A pak tady byla otázka toho, zda působíme dostatečně efektivně na vnějších hranicích. Když se podíváte na události v Paříži, tak je třeba připustit, že asi to nefunguje úplně stoprocentně na radě minulý pátek a příští pátek proběhla ještě proběhne eh, vlastně eh, taková práce na tom, abychom vlastně právě přiměli členské státy, aby naplňovali ty databáze. Musíme se ptát členských států, zda mají třeba čtečky pasů, aby mohly ty databáze naplňovat a podobně. Máme šengenský informační systém, to je ten nejlepší nástroj. Samozřejmě to není černobílé. Eh, eh, je třeba, aby všichni naplňovali tento systém a snažíme se také přesvědčit bezpečnostní a spravodajský výbor, aby do SIS dávali také údaje, které mají k dispozici o zahraničních bojovnicích. Jsme na dobré cestě, na správné cestě. Některé členské státy opravdu dělají hodně proto, dávají eh, eh, vlastně podle článku 36.3 informace eh, do šengenského systému i takové, které se týkají národní bezpečnosti. Další aspekt se týká Interpolu. Je třeba, aby na vnějších hranicích, když se provádějí bezpečnostní kontroly, aby součástí kontroly bylo to, zda pas není obsažen v databázi ztracených a ukradených dokladů Interpolu kde tedy jsou informace o všech pasech, které byly odcizeny nebo padělány. A takováto kontrola by měla být systematická. A třetí aspekt je, že musíme přesvědčit všechny eh, aktéry, aby používali Europol, který má ECTC, což je platforma, eh, kterou bychom chtěli do budoucna ještě optimalizovat a která umožňuje mobilizovat různé nástroje. Siena, to by mělo být tedy, eh, mm, eh, měla být důvěrná síť k výměně informací, dále eh, informační systém Europolu, různé vlastně centrální body, které se netýkají jenom cestujících, ale také převaděčů a potom TFTP, což je velice účinný nástroj, Eh, ředitel Europolu možná vám řekl, že při pařížských útocích dali francouzům mnoho stop právě eh, prostřednictvím systému TFTP. Eh, pak tady jsou nové nástroje jako internetová jednetka, dále Centrum pro počítačové zločiny, složka pro obchod eh, s lidmi, takže snažíme se toto všechno propojit a chtěli bychom, aby členské státy tyto možnosti využívaly stále více. Ještě dvě doplňující informace. No, možná jedna je úplně zbytečná, protože to už eh, zaznělo mnohokrát a není tedy třeba znovu zdůrazňovat nutnost, eh, aby vznikl účinný PNR. A pak ještě zmínka Eh, o únorovém prohlášení hlav států a vlád, které vyzývá bezpečnostní služby, aby zintenzivnili a posílili svou spolupráci. Ony tak činí nejen od února už několik let, ale zvláště letos protiteroristická skupina, která pracuje mimo rámec EU, to je kvůli smlouvě, podstatně zintenzivnila výměnu informací, společnou analýzu a spolupráci eh, Nyní k vnějším hranicím. Raul už toho hodně řekl, já bych k tomu ještě doplnil. A skutečně vítám tedy tuto změnu, že dochází k podstatnému zlepšení ve snaze sloučit dva světy, které spolu dostatečně nefungovaly. Určitým způsobem trpíme takovou institucionální schizofrenii, protože 15 let vytváříme řízení hranic, eh, migrace, azylu na základě eh, smlouvy o Evropském společenství, to je vlastně první pilíř, komunitární metoda, a pak eh, vytváříme, no, pracujeme na boji proti zločinu podle jiného právního základu, podle jiného pilíře a neúplně fungovala spolupráce těchto dvou stránek. A na hranicích vlastně musíme řídit migrační toky, ale zároveň zajistit bezpečnost. Musíme zajistit, že Frontex, když schromažďuje relevantní údaje ve e, Středomoří od žadatelů o azyl, tak dostává mnoho informací, které by byly užitečné i v boji proti e, obchodu s lidmi, proti terorismu a organizovanému zločinu. Teď e, trochu pomalu už se to děje. Ministři žádají, aby si Frontex a Europol vyměňovali informace od 1. Eh, ledna, až tedy vznikne stanovisko, příslušné stanovisko k této spolupráci. Ministři se dohodli, že vyšlou více policejních důstojníků prostřednictvím Europolu na ty takzvané hotspoty, tak aby se bezpečnostní kontroly prováděly systematičtěji. Dohodli se, že ti, kteří čelí masivním tokům migrantů, by v případě potřeby měli obdržet potřebné elektronické nástroje, čtečky pasů, elektronické propojení s Interpolem a možnost používání systému RABIT. To je velice důležité, protože je to změna oproti minulosti. Pochopitelně eh, musíme přitom dodržovat právní základy, různá omezení, nechceme nějak eh, rozmělnit různé eh, politiky a směšovat eh, azyl a zločinnost, ale měli bychom skutečně k tomu přistupovat pragmatičtěji. Eh, druhý aspekt eh, to je vlastně otázka mm, reakce trestně právní a sice, že by se měl předložit návrh změny nařízení o terorismu, tak abychom mohli i implementovat úmluvu Rady Evropy. Ale s tím souvisí celá řada dalších aspektů. Jednak je to digitální evidence. Je hezké říci, že pošlete všechny zadržené do vězení a pokud ale nemáte relevantní evidence, tak eh, to není dostatečné, nezajistíte ten skutečný eh, vlastně výkon trestu právním státě musíme mít eh, eh, pevné důkazy, aby skutečně ten dotyčný mohl být reálně odsouzený. A potřebujeme eh, tedy vlastně mít důkazy i na základě odposlechů, sledování e-mailů, a to není úplně jednoduché, protože tyto digitální důkazy jsou uloženy někde ve Spojených státech a musíme ten proces urychlit, abychom nemuseli čekat 8 měsíců, než se dostaneme k těmto digitálním důkazům v daném případě. Proto současné předsednictví začalo eh, a do toho investovat svou práci, bude to dělat i nadcházející holandské předsednictví a je to velice důležité, protože to vyžaduje diskusy s internetovými firmami, s americkou vládou a musíme zde učinit velký pokrok. Pak druhý aspekt, to je vlastně určitá rehabilitace. Já velice vítám eh, konferenci, kterou pořádalo předsednictví s komisařkou Jourovou a s ministry spravedlnosti. Musíme vytvořit eh, programy eh, převýchovy musíme najít nějaké alternativy vězení, alternativy e, trestnímu řízení pro ty, kteří nemají doslova na rukou krev a musíme e, tedy najít tyto lidi a pomoci jim vrátit se do normálního života. Pokud nebudeme mít inteligentní a silné deradikalizační programy ve věznicích, tak často potom ti lidé z těch věznic odejdou radikálněji naladění a to určitě není v něčím zájmu. K těm eh, takzvaně měkkým opatřením předpokládám, že Olivie to ještě eh, rozvede, eh, to, co připravuje komise ohledně té sítě Eh, RAN 27 eh, milionů, to je velice důležitá věc, je to úspěšná, eh, úspěšný příběh, tato síť RAN, která se týká radikalizace. Samozřejmě budeme potřebovat pomoc v této věci a i kolega by chtěl, aby RAN byl aktivnější i externě, ale samozřejmě prvořádá je podpora členských států. Pak je tady ještě další iniciativa, kterou komise podpořila, to je to je vytvoření strategického komunikačně poradenského týmu, eh, což je také eh, úspěšný projekt, který pomohl alespoň polovině členských států eh, vytvořit koncepci strategičtější komunikace, tak, aby vlastně se podporovaly ty umírněné hlasy eh, v občanské společnosti, aby to byla alternativa proti tomu, co hlásá islámský stát a Al-Qaida. A eh, snažíme se ještě tuto iniciativu rozšířit. Pak je tady eh, fórum s internetovými firmami, to nechám na Olivierovi, komisař Avramopoulos tento čtvrtek, myslím, že to je ve čtvrtek večer, pořádá nebo organizuje spuštění tohoto fóra s internetovými firmami, to je velice důležité, abychom se shodli na konkrétním výsledku, pokud jde odstraňování nezákonných internetových stránek, aby bylo možné diskutovat o problematice elektronických důkazů a podobně. Ale musíme dělat ještě mnohem víc. Pokud si vzpomenete na to únorové prohlášení, tam se hovořilo o nutnosti ten boj proti extremismu zapracovat do dalších politik, jako je mládež, kultura, vzdělávání, pracovní místa. A v této věci je také komise aktivní. Předpokládám, že brzy e, komisař Navračič předloží sdělení, které se toho bude týkat. Já jsem proto, aby byl takový nějaký velký e, projekt, vlajkový projekt, to je trochu něco, co dělal prezident Obama před několika měsíci, když eh, spustil takzvaný Stevens program. To je vlastně snaha, aby milion eh, Američanů, konkrétně milion Arabů, měli lepší přístup ke vzdělání. Je to vynikající projekt, který umožňuje odstraňovat stereotypy a proč bychom tedy neudělali něco jiného, něco obdobného pro naše děti, naše teenagery, kteří hodně používají internet. A pak ještě, to je poslední věc, eh, externí nebo zahraniční práce. Eh, vysoká představitelka Mogheriniová a já sám chceme posílit protiteroristické partnerství se zeměmi v oblasti Středozemního moře. Hodně jsme spolupracovali s Tuniskem, je to nový přístup. Chceme spolupracovat. Komise e SVČ chceme mít finanční program na vybudování a posílení kapacity těchto zemí čelit nejrůznějším výzvám, a abychom mohli poskytnout vyváženou odpověď. To tež chceme dělat s Jordánskem, s Tureckem, s Marokem a dalšími zeměmi kolem Středomoří. Také máme protiteroristického ataše v několika zemích eh, severní Afriky. Chceme rozšiřovat tuto síť, také pracujeme na letecké bezpečnosti, zvláště v návaznosti na sestřelení nebo na, na tu nehodu letadla Metrojet a chceme posilovat tyto aspekty jak interně, tak externě. A omlouvám se, že jsem hovořil příliš dlouze. Děkuji. Mr. Levin. Děkuji a nyní má slovo pan Olivier Lungs z komise. Děkuji vám, pane předsedo. Já nebudu opakovat tu velice obsáhlou prezentaci eh, svých kolegů, kteří hovořili přede mnou. Jenom vám poskytnu eh, více detailů o tom, co hodláme navrhnout a představit v nejbližších dnech a týdnech. Žil se zmínil o e, Centru e, Excelence, to je z loňského října, je to Centrum RAN. E, to dostane k dispozici stálý personál a bude mít nové pracovní skupiny a jedna z nich bude pracovní skupina pro vzdělávání, dále pro mládež, rodinu a komunity. A tyto skupiny mají lépe řešit rané znaky radikalizace a včasnou reakci na radikalizaci. Tak, jak říkal Žil, že vězení řešení není řešení všeho. Eh, IT forum bude opravdu spuštěno a to eh, tento týden ve čtvrtek. Eh, duchem a filozofií tohoto projektu je zahájit jakýsi strukturovaný dialog s průmyslem, abychom získali jejich podporu a znalosti technologií a abychom věděli, jak vybudovat eh, eh, jaký, jaký, jakési protizdělení, protisignál a poselství, které bychom mohli eh, komunikovat důvěryhodnými kanály, tedy neoficiálně, ale prostřednictvím komunit a pro komunity, prostřednictvím členů těch komunit. Vidíme tedy, že o, o to naši partneři mají zájem a rádi bychom se shodli na několika konkrétních akcích. to, poradní skupina SCAD by měla vstoupit do fáze 2. Máme nyní velice slibnou fázi 1. To nijak nesouvisí s vymáháním práva nebo se spravodajskými službami. To jsou specialisté na komunikaci. To jsou opravdu spin doktoři, jestli můžu použít tento termín, kteří pomáhají vládám oslovovat voliče a e, vytvářet komunikační politiky. Eh, k tomu, co se stalo minulý týden, dvě eh, krátké eh, sdělení. Ke střelným zbraním. Tak střelné zbraně, zejména vojenské kulomety a výbušní patrně zůstanou oblíbeným modem operandy teroristů v Evropě. Proč? Protože je poměrně lehké a levné je sehnat a poměrně bezpečné s nimi zacházet oproti dalším modům operandy. Proto jsme minulý týden navrhli autonomní nařízení komise, které harmonizuje standardy pro deaktivaci střelných zbraní. Protože je to příliš snadné a členské státy neaplikují stejná kritéria a stejné technické standardy. Když přijdete do obchodu a kupujete, koupíte si deaktivovaný Kalašnikov nebo M16 nebo nějakou útočnou pušku, tak často je příliš snadné ji znovu aktivovat. Proto nyní vlastně e, přitvrdíme a e, budeme požadovat, aby členské státy aplikovaly stejné technické standardy, abychom e, zajistili, že jakmile je vojenská zbraň deaktivovaná, tak je deaktivovaná deaktivovaná jednou provždy. E, druhým prvkem je potom ta směrnice, která zcela přepracovává nebo e, jinak, dosavadní legislativa se týkala toho, e, jak vyrábět, prodávat, uvádět na trh a e, volně pohybovat na volném trhu se zbraněmi. Ale tady šlo spíše o sportovní zbraně, lovecké zbraně a tak dále. Mělo to důležitou dimenzi vnitřního trhu. A my jsme do toho vnesli velice silnou dimenzi bezpečnostní. Tu směrnici uvidíte, až bude hotová, nicméně její myšlenka je taková, že je zapotřebí zpřísnit kontroly e, a udílení zbrojních pasů a licencí, e, než si budete moci koupit Eh, zbraň. Vojenské zbraně budou zcela zakázány, ale některé lovecké eh, jsou eh, stejně silné a někdy i silnější než Kalašnikov, pokud jde o kalibr a střelný prav. Pokud, pokud jezdíte do Afriky střílet buvoly, tak používáte kalibr a munice, které jsou mnohem silnější než Kalašnikovy. To si můžete koupit tady na černém trhu neoficiálně a je velice snadné to přeměnit z, eh, z původního typu na eh, poloautomatický eh, samopal. Pokud všechno tedy půjde podle plánu, tak komise připraví nový akční plán pro střelné zbraně i výbušniny. Tam najdete celou řadu legislativních i nelegislativních opatření, které mají řešit stejný problém a sice eh, zajistit lepší vysledovatelnost eh, a lepší kontrolu šedých zón a černého trhu. Eh, to, čemu říkáme šedá zóna, to jsou například takové ty amatérské trhy, nadšenecké trhy se střelnými zbraněmi, sběratele a tak dále. Na takovýchto trzích existují určité šedé zóny a my si na ně chceme posvítit. Chceme zakázat eh, prodej zbraní a součástek a příslušenství na internetu. Takže můžete si to objednat, ale potom se musíte osobně dostavit pro svou objednávku a přijít si ji vyzvednout a podobně. Eh, pokud jde o výbušniny, eh, tak zjišťujeme z dosavadních vyšetřování, že výbušniny, které byly použity v Paříži na těch pásech, byly vyrobeny z poměrně eh, snadně dostupných složek. Eh, to znamená, že naše eh, nařízení o prekurzorech, které vstoupilo v platnost v září 2014, není plně implementováno. 11 členských států ji dosud neimplementovalo. A my bychom rádi, aby toto nařízení bylo přepracováno a modifikováno v roce 2017. My připravíme tuto revizi a jejím účelem bude zpřísnit kontroly a zákazy, a tle také e, přidat na klasifikovaný seznam zakázaných prekurzorů nové látky. To jsou látky, které jsou dostupné v sektoru zahradnictví nebo e, kosmetiky. Pokud jde o směrnici, tak zítra, pokud všechno půjde podle plánu, Komise přijme nový legislativní akt, který eh, bude nejen měnit dosavadní rámcové rozhodnutí tak, aby bylo v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN a Rady Evropy, ale eh, budeme usilovat o jeden, jednu jedinou směrnici, která sloučí veškeré aky pokud jde o kriminalizaci teroristických činů. To všechno bude v jednom jediném legislativním textu. Ten samozřejmě bude stavět na dosavadních definicích. Možná si pamatujete, jsou to definice z roku 2002, modifikované v roce 2008 a zahrnují také e, cestu, cestu za účelem teroristického činu, e, pasivní výcvik, e, financování takovýchto cest a jaká, jakékoliv formy napomáhání a usnadňování cest za teroristickými účely. To všechno bylo přidáno později. E, bude to e, podléhat procesu spolurozhodnutí. Já si myslím, že to uvidíte velice brzy, protože komise to přijde, přijme zítra. Ministři nás také pověřili, abychom zkoumali, co dalšího můžeme udělat v oblasti financování terorismu. Žil zmínil TFTP, eh, já můžu potvrdit, že eh, informace z TFTP jsou velice užitečná pro probíhající vyšetřování ve Francii, v Belgii i jinde a těch indicí jsou stovky, takže opravdu to je systém, který se osvědčuje. Nicméně to nestačí. Eh, my v současnosti provádíme takové mapování veškerých finančních nástrojů, které máme či které nemáme a zjišťujeme, kde toho můžeme dělat více. E, tady mám na mysli e, především otázky jako máme zreformovat a zpřísnit nařízení o kontrole hotovosti, které mají na starosti moji kolegové z generálního ředitelství se e, Co máme dělat s bitcoiny a virtuálními měnami? Máme kriminalizovat eh, praní špinavých peněz. Eh, Evropská unie eh, v rámci spolurozhodování rozhodla letos, nebo možná minulý rok, o čtvrté směrnici proti praní špinavých peněz. Nicméně praní špinavých peněz není považováno za trestný čin zatím. Má, být, má začít být považováno nebo ne? Dále máme podat návrh podle článku 75 smlouvy, eh, což je zatím nevyužitý potenciál, a máme zmrazit aktiva, Eh, jakmile jednotlivec nebo organizace teroristická je identifikována, máme to přenechat členským státům. Některé mají eh, vhodný systém, je jich pouze 6 nebo 7, ostatní nemají absolutně nic. Eh, takže než doběhne běžné soudní řízení, než zareagují soudy a nějakou konfiskací a embargem, tak peníze a veškerá aktiva jsou dávno pryč. Tady jsou určité technické otázky, jak nastavit ten systém, aby byl proporcionální a aby nepostihoval systémy členských členských států, pokud tyto systémy mají, a zároveň aby byl v souladu e, se, se seznamy OSN, pokud je o zmrazení aktiv. E, takže to jsou různé otázky. V současnosti provádíme teprve mapování a identifikujeme e, možné cesty, kudy se v budoucnosti ubírat. A na závěr bych chtěl říci, že 5. prosince, pokud všechno půjde podle plánu, komise přijme balíček o inteligentních hranicích a pohraničních kontrolách, tedy 15. prosince, za dva týdny týdny. Můžu potvrdit, že budeme zkoumat zacílenou modifikaci systému SIS, Schengenského informačního systému a šengenského systému jako takové. Dále urychlíme a modifikujeme projekt ECRIS, tedy e, systém informací z trestního rejstříku. Ten není dostatečně využívaný a e, jeho účelem je výměna informací z trestních rejstříků, zejména u občanů třetích zemí. Pokud máte před sebou někoho, kdo byl odsouzen za trestný čin a vy to nevíte, tak e, je to je poměrně závažná informace, kterou nemáte k dispozici, takže s tím je potřeba něco udělat. Pokud jde o výměnu informací, tak k tomu, co říkal ještě Žil, kromě toho máme také rozhodnutí PRIM, e, které ukládá povinnost členským státům a jejich bezpečnostním složkám vyměňovat DNA otisky prstů a e, údaje automobilů. To se nevyužívá. Když se podíváte na to, co se stalo po Paříži, tak tyto tři typy informací, DNA, otisky prstů a informace o e, registraci automobilů, e, by byly naprosto kritické, aby ten člověk nemohl přijet a zase odjet. Ten nástroj tu je, ale nevyužívá se naplno. Tím se také budeme zabývat. A v neposlední řadě Máme závažný problém, já souhlasím, ale řeknu to trochu jinak. Už eh, jsem to tady říkal, pod, eh, dochází ke změnám modu operandy teroristických skupin. A před několika desetiletími by cílili na symboly státnosti. Dnes jsou to ale takzvané měkké cíle, eh, hromadné zabíjení, a to kdekoliv, na nádraží, v kině, ve vysokorychlostním vlaku, na maraton, muzeum, to všechno mohou být cíle. Víme, že loni v létě dostali instrukce od svých vůdců eh, v Sýrii a Iráku, že pokud nemohou se připojit ke kalifátu, ať, eh, boj, ať provádí džihad tam, kde jsou a to jakýmikoliv prostředky, jak, jak, muž, jak jen můžou. E, nožem, e, to je jedno. Zkrátka, aby hromadně zabíjeli. Víme, že tato instrukce se šíří v jejich propagandě. My tady velice úzce spolupracujeme už několik let s speciálními agenturami a bezpečnostními složkami členských států. E, vyměňujeme osvědčené postupy ohledně toho, jak zajistit měkké cíle Eh, jako jsou neletecké části letišť, eh, veřejné události. Prováděli jsme určité pokusy a testy na vlacích a jinde. A to, z toho všeho vyjde takový manuál, takové pokyny pro praxi. Eh, policejní složky a zdroje jsou omezené a v tom případě jde o to, jak co nejvíce zefektivnit naše možnosti aniž by došlo k dramatickému navýšení eh, rozpočtu a přitom, abychom mohli chránit naše eh, měkké cíle, jako jsou veřejné události v otevřeném prostoru. Děkuji vám všem. Nadnesli jste mnoho zajímavých otázek. Máme velice dlouhý seznam řečníků. Všímám si, že jste, eh, o, o, že jste se odvolával na rozhodnutí PRIM, které umožňuje výměnu DNA. Eh, je to z roku 2005. Registrační údaje automobilů. Většina klíčových členských států to nevyměňuje a většina toho by pomohla bojovat proti teroristickým eh, aktivitám. Je to zcela neimplementované a vy mimochodem to máte vymáhat. Takže to je záležitost záležitost bezivládních smluv, které nefungují. Zase se tedy dostáváme k otázce implementace. E, nová legislativa, na té budeme v Libe pracovat, e, nicméně to hlavní je, že se neprovádí implementace. E, tak teď dám slovo kolegům, jako první bude mluvit paní Holmajer. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat za velice zajímavou, zajímavé úvodní projevy. Já bych v podstatě chtěla položit několik otázek, na kterých pravděpodobně budeme v budoucnosti ještě pracovat, zejména co se týká výměny informací mezi členskými státy. Je to eh, jakým způsobem tedy lze přispět k tomu, aby členské státy s jejich policaj, policejními a informačními složkami více využívaly eh, tuto výměnu informací. Je to pouze určitá nedbalost, že toho dostatečně nevyužívají, nebo jsou nějaké těžkosti v členských státech, není tam dostatečný sběr informací nebo nedostatečně se provádí analýza těchto eh, informací. Mě by zajímalo to pozadí, co vlastně k tomu vede. Stále se zde tvrdí, že také za to by, může vlastně ochrana informací, pokud by tomu tak bylo. Já to teď říkám, tak tak nám prosím sdělte konkrétně, zda tomu tak je. Já vlastně doposud nevím, jaké jsou konkrétní problémy, kde existují proč tedy by automatická výměna eh, údajů neměla být možná. Pokud jsem to správně pochopila, tak EU, eh, Interpol vlastně uvažuje o určitém způsobu výměny údajů s Europolem. To by mě zajímalo poněkud více dopodrobna, ale mohli byste nám alespoň sdělit tedy, aby, eh, abychom o tom také v rámci parlamentu mohli eh, podrobněji diskutovat. Potom bych měla otázku v souvislosti na spolupráci s Tuniskem, Jordánskem a Tureckem. A co se týká sdělení komise, tak vlastně vyplývá, že z některých zemí já bych tedy zajímal, mě by zajímalo, jak by ta spolupráce měla konkrétně vypadat a pokud tam pro, dochází k trestným činům, to je například problém, problém Turecka, kde vlastně dochází k porušování svobody projevu, zákaz schromažďování, jsou tam údery, za, zásahy proti demonstrancům, jak by se mělo s tím tedy k tomu přistupovat, například když jde o závažné trestné činy, vražda, teroristické útoky, jaké trestné činy by tedy měly být eh, takto eh, spojeny, jak by ta spolupráce měla konkrétně vypadat. A poslední otázka se týká výbušnin. Už jsme vlastně vedli eh, diskusy o tom například u tématu drog například, stejně jako u výbušnin by měla být výraznější posílená povinnost registrace tedy, měla by tedy být posílena tato objekt, regi, povinnost registrace v souvislosti s některými vybušninami, nebo jaký by měl být cíl nového nařízení. Děkuji, paní Sipl. Cheer. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já mám také spoustu otázek a poznámek, ale eh, pokusím se soustředit jenom na některé body. Eh, za prvé, když jsem poslouchala vás věci, tak eh, já eh, z toho chápu, že v konečném důsledku si uvědomujeme, eh, že řešit tyto problémy pouze na národní úrovni nestačí. No, podle mého názoru to neplatí jenom o bezpečnosti, ale členské státy si musí uvědomit, že dnešní výzvy jsou tak vysoké, že řešení pouze národní nebudou fungovat. Zdá se ale, že zvláště v této oblasti státy trvají na své suverenitě. Já jsem četla interview z roku 2012 s bývalým německým kancléřem Helmutem Schmidtem, který říkal, e, národní suverenita už neexistuje. Jsme vázáni mnoha mezinárodními dohodami, spolupracujeme s ostatními členskými státy a e, výzvy jsou příliš velké e, e, na pouze národní řešení. Nicméně my se tak chováme a není to jenom evropský problém. Já mám příklady i z vnitroněmecké politiky, kdy různé úřady nespolupracují a nevyměňují si informace. Takže otázka zní, jak zlepšit tuto situaci. Jak jsem právě slyšela, nástroje existují, to jsem neslyšela jen dnes, ale už moc krát, ale nevyužívají se. A to je ten hlavní problém podle mého názoru. A omlouvám se, že to musím říct, ale bude to určitě u budoucího PNR, protože my to nazýváme evropským PNR. Nicméně v podstatě půjde o 29 různých systémů. Bude existovat evropská směrnice a 28 národních systémů, kdy národní úřady budou určovat kritéria, co se bude hledat a podle jakých kritérií a zatím není jasné, zda výměna informací bude povinná. Pokud jde o využívání existujících nástrojů, zajímalo by mě, eh, jak můžeme zlepšit jejich využívání členskými státy. Máme šengenský informační systém, můžeme využívat eh, data API, eh, což jsou údaje o cestujících v letadlech, máme společné vyšetřovací týmy a po, po všech těch teroristických útocích v Evropě si říkám, jak je možné, že je tak jednoduché nakupovat zbraně přímo v Evropě. Oni nejdřív přijdou do Evropy, ty zbraně můžete si je koupit na nádraží, teroristé vědí kde. A mě se, mě se mě se ptali, vy nevíte, že si můžete zbraně koupit tamhle na nádraží? Já jsem říkala, ne, já to nevím, ale zjevně to neví, nevěděla ani policie, protože jinak, aspoň doufám, by to prošetřila. Takže tady máme problém. Kontrola vnějších hranic. Souhlasím s tím, že to je společný evropský úkol. Pokud samozřejmě je řeč o kontrole hranic a nikoli o uzavření hranic uprchlíkům. Co to ale znamená, že je to společný evropský úkol? Zatím nevidím, že by členské státy byly připraveny říci, dobře, Dáme vám technic, techniku, dáme vám e, personál navíc, peníze a tak dále, abyste zajistili kontrolu vnějších hranic. Podle mého názoru to nemůžeme nechat jenom na těch členských státech, které mají vnější hranici. Měl by to být společný evropský úkol. A poněkud mě znepokojuje skutečnost, že e, nejprve členské státy nedávaly peníze e, UNHCR, tak jak to bylo e, přislíbeno, nedávali peníze do Svěřeneckého fondu pro Afriku, nyní mají dávat peníze Turecku a dalším zemím, takže dají vůbec něco na tento úkol kontroly vnějších hranic. Já si tím nejsem jistá. K šengenskému prostoru a kontrole evropských občanů musím říci, že to mi dělá starosti. Protože má otázka zní, je to opravdu nutné, respektive eh, bylo by to nutné, kdybychom nejprve zajistili, aby všechny ostatní nástroje byly využívány v maximální možné míře? Hodně práce je tedy ještě před námi. A pokud jde o prevenci terorismu a deradikalizaci a protiváze proti teroristickým sdělením a poselstvím v dnešní elektronické a digitální době, ano, to všechno je nutné. A já opravdu doufám, že na tom budeme pracovat konzistentně a neustále. Nejenom teď, když se nedávno stal teroristický útok, nebo když je možná nějaký před námi dokonce, ale že budeme pokračovat eh, a řešit to dále. A nejen bezpečnostní otázky, ale také prevenci. Tak, aby všichni naši občané se cítili součástí společnosti. A to eh, celkově, a nejen tady v parlamentu a v komisi, ale i mezi členskými státy. Děkuji, paní Stevens. Děkuji, pane předsedo. Jménem Timothyho Kirkhopa za ECR Eh, bych chtěla říci, že eh, členské státy by měly klást prioritu na implementaci opatření. Ano, potřebujeme více nástrojů, ale zároveň eh, musí lépe fungovat to, co už máme. A jednou z priorit by mělo být lepší sdílení informací. Dále musíme mít opatření proti teroristickým aktivitám a to nejhlavnější z nich je boj proti radikalizaci na té nejnižší zárodečné úrovni. Zmínil jste systém RAN, ale členské státy musí dělat ještě více. Dočkáme se nějakého návrhu na evropské TFTP? Chtějí to členské státy? Hovoříme o potřebě silnější kontroly vnějších hranic. Nicméně, kromě Frontexu, co dalšího se plánuje? E, můžeme se do, e, očekávat radikálně odlišný návrh inteligentních hranic? A nyní jménem delegace NVA e, bych chtěla dodat, že e, Evropská unie může mít přidanou hodnotu v boji proti terorismu e, a vzhledem k nadnárodnímu e, modu operandy pachatelů Evropští občané jsou zatím zklamaní. Proč nedošlo k žádnému pokroku od útoků na Charlie Hebdo na počátku letošního roku? Vezměme si například eh, evropské PNR, eh, což je systém, který je zablokovaný eh, kvůli politickému tlaku předsedy ALDE Verhofstadta stejného člověka, který neustále viní eh, zpravodajské služby eh, po útocích v Paříži. My nemusíme ukazovat prstem na členské státy. Eh, ten problém se dá vysledovat až sem do tohoto parlamentu, vážení kolegové. Proto bych chtěla ještě jednou vyzvat vás všechny, abyste abyste sebrali svou politickou odvahu a odložili svá obvyklá dogmata, zejména apokalyptické scénáře ohledně ochrany osobních údajů. Ano, potřebujeme tady rovnováhu, ale zároveň zoufale potřebujeme nějaký pokrok. Děkuji. Děkuji, paní Wikström. Děkuji. Omlouvám se, říká pan předseda. Nejdřív koordinátorové, mám vás na seznamu. Ano, je velice zajímavé dnes ráno poslouchat eh, kolegy. Vy jste si všichni eh, posnídali eh, osnatý dráz. Já mám otázky týkající se kontroly držení střelných zbraní. Víte, že v Evropě je mnoho aktivních lovců, Němrodů, hodně jich je ve Švédsku na severu mé země, kde já jsem se narodila. A oni legálně používají střelné zbraně a podléhají velice přísným kontrolám policejních orgánů. A teď v posledních týdnech jsem dostala velké množství, nemohu říct se kolik, ale opravdu hodně otázek od těchto lidí, od švédských lovců, eh, kteří mají obavy, že nová pravidla komise způsobí jim problémy, přestože jsou eh, tedy, tedy zákona znalí občané a Přitom by tedy tento návrh pak neřešil ty serióznější, závažnější problémy a sice velký počet nelegálních zbraní, které se do našich členských států dostávají nejrůznějšími cestami. Takže moje eh, jednoduchá otázka je, co mám říct občanům? Můžete je uklidnit v tom smyslu, že návrh komise bude přiměřený a účinný a že bude řešit ty nelegální zbraně, zatímco tradiční eh, lovci a hněmrodě budou moci zůstat eh, v klidu a budou moci pokračovat ve své činnosti. Okay, thank you. Um... Děkuji. Paní z Argentiny. Not so worried about a hunt. Já nemám takové eh, starosti s lovci ani mrody. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise, rada a protiteroristický koordinátor hodně hovoří o pohraničních kontrolách, aby se vyjasnilo, kdo přijíždí do EU. Ale pokud se podíváme na ty teroristické útoky, které proběhly za posledních deset let v Evropě, tak to byli lidé domácí. Vy to víte, my to víme. A vy jste nehovořili o tom, co dělat, když rodiče zaťukají na dveře a řekno, říkají, já mám strach, že moje dítě prostě je mimo, že chce eh, odjet do Sýrie. To nemůžeme směšovat s migrací, ale přitom vy tak činíte. Já bych chtěla hovořit eh, o tom, jak zajistit, že naši eh, mladí lidé se nezmění v extremisty, že nepřilnou k těm extremistům a že neodjedou, aby páchali škody jinde. Ano, pak se vracejí páchač škody zde, ale nějak to začalo. Můžete tedy rozpracovat i toto téma. Pokud jde o směrnici proti praní špinavých peněz, Myslím, že byla zveřejněna v červenci. Já jsem zpravodajkou pro toto téma. Diskutovali jsme o tom už od Vánoc loňského roku. V červenci se to zveřejnilo a já bych chtěla vědět více podrobností ohledně toho, kde to má podle vás nedostatky a co dělat s tím, že členské státy eh, vlastně musí tyto právní předpisy aplikovat až od roku 2017. Dále existují vědecké důkazy toho, že terorismus v západních státech je ve skutečnosti neuvěřitelně eh, eh, levný eh, ve srovnání s 11. zářím. Kde se ty peníze berou? V Sýrii. Jak to budeme dělat? Co s tím budeme podnikat? Evropské ropné firmy vlastně mm, speněžují i tu ropu z Blízkého východu. A mě by tedy zajímalo, co vám eh, chybí v tomto ohledu v té směrnici proti praní špinavých peněz. Které členské státy eh, vlastně se nepřipojují k tomu komunitárnímu sdílení policejních informací. Předpokládám, že to nebyla Francie, Itálie. My eh, vlastně teď slyšíme, že protiteroristický koordinátor říká, že potřebujeme více pracovních míst a lepší vzdělání. Já jsem z toho rozpačitá a mám pocit, že poslouchám někoho, kdo ví, co je dobré, ale eh, neodpovídá na otázku, proč se to neudělalo už dříve. To je ta otázka toho centra RAN. Vy všichni hrdě říkáte, že to eh, funguje, od října, ale asi to nefungovalo příliš efektivně od ledna, protože peníze na to nebyly a vy jste se nemohli rozhodnout, komu eh, dát, eh, nebo koho vybrat ve výběrovém řízení. A to myslím, že je dost ostuda. A poslední věc, pane předsedo, po Rize lidé slibovali hodně, členské státy slibovali hodně a nic se nestalo, nic se neudělalo. A vlastně poselství pro nás tedy je, pro, aby urychlete evropský PNR, abychom mohli efektivně bojovat proti teroristům, tak my vám to zase vrátíme. Ehm, dělejte vy to, co jste slíbili. Starejte se o naše vlastní občany a všímejte si i těch mladých, co od nás odcházejí k teroristům. Děkuji. Děkuji. Paní Intveld. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla zareagovat eh, na kolegyni a chtěla bych poukázat na to, že tady není žádné zablokování. My jednáme o PNR, já jednám jménem skupiny ALDE a mně se moc nelíbí, že belgickou politiku vnášíte do této diskuse a neříkáte pravdu. Očekávala bych od vás něco lepšího, upřímně řečeno. Takže přestaňme lhát, já to musím říci, je lež, že by parlament blokoval PNR. Tečka. V reakci na, těch, na ten 50-minutový úvod tří kolegů na tribuně, já z toho mám vždycky takový zvláštní pocit. Nikdy nevím, kdo s námi mluví. Lucemburské předsednictví, dobrá. Ale pak tady je pan Dekerchov, ten mluví také jménem rady, nebo s kým vlastně mluvíme? Celý tento proces je dosti podivný. A také jsem trochu zmatená prohlášeními pana de Kerchova v médiích, který také vlastně obvinuje Evropský parlament z toho, že blokuje rozhodování, zvláště v otázce PNR. Hovoříme-li o obhajobě demokracie, právního státu a základních práv v boji proti terorismu. Možná bychom mohli být trochu ohleduplnější, eh, pane Dekerchove, vůči parlamentní demokracie. Mám spoustu otázek. Nejprve tedy PNR. Je zajímavé, že lidé říkají, že to je tedy zablokované, eh, protože parlament eh, má všechny ty hloupé starosti s ochranou soukromí. Chtěla bych vám připomenout, že soukromí a ochrana údajů jsou základní práva obsažená ve smlouvách v listině základních práv. Eh, jsou to práva vymahatelná, to nejsou jenom takové nějaké roztomilé Eh, ozdůbky, ale jsou to eh, stejná práva, jako je zákaz mučení, právo na život, svoboda vyjadřování a podobně. Takže pokud se vám to nelíbí, tak musíte změnit smlouvu. Moje frakce, tato frakce ALDE, kterou paní Stevens vede pan Frehoštat, původně eh, navrhla, abychom schválili nařízení o PNR a ne směrnici, protože směrnici musí provést 28 členských států a to trvá roky, kdežto nařízení se provádí přímo okamžitě a jak všichni vědí, je to naléhavá záležitost. Proč si toto nezískalo většinu? Mohli jsme ušetřit spoustu času ale myslím, že vy jste byli proti tomu, takže já to úplně nechápu. Také by mě eh, zajímalo, zda by lucemburské předsednictví mohlo říci, zda může být transparentnější postoj jednotlivých členských států na radě, protože toto je velice eh, nejasné a eh, myslím, že by bylo férové vůči občanům, aby rada byla otevřená a řekla, které členské státy mají jaký postoj na jaké téma. Myslím, že to dlužíte nejen parlamentu, ale také občanům, leda, že byste nechtěli být transparentní. A Pracujeme na problematice PNR, to je velice složité pro mnoho lidí, protože eh, my na tom tedy pracujeme, zavázali jsme se k tomu a mě by tedy zajímalo, jeden z našich klíčových požadavků je povinné sdílení informací. Nemluvíme o všech informacích, ani o všech údajích PNR, ale o výsledcích analýz údajů z PNR. To je poměrně eh, přesně definováno. A kdybychom eh, měli podepsat pod tu směrnici o evropském PNR, tak myslím, že pro občany by bylo důležité, aby si členské státy ty informace vyměňovaly. Pane Dekerchové, vy jste řekl, snažíme se přesvědčit zpravodajské služby. No prosím, Poslouchali jsme 50 minut. Myslím si, že tady je hodně otázek a já mám ještě další otázky, takže mě prosím nehoňte. Chtěla bych pochopit, přesvědčit spravodajské služby, to jsou veřejné eh, orgány placené z veřejných peněz a vy, ří, a vy jim prostě řeknete, budete si vyměňovat informace a oni to budou dělat. Tak ještě posledních pár věcí. Pokud je o, jde o hodnocení nástrojů, eh, proč se to nedělá? Parlament žádal eh, vyhodnocení nástrojů už před lety a nic se s tím nedělalo a pro mě je nepřijatelné, že vlastně jsme nuceni, abychom přijímali nová opatření po každé znovu a vždycky se vracíme k opatřením, která už přijata byla a neprovádějí se. Možná by bylo na čase, abyste je začali provádět. A poslední věc, eh, dočetla jsem se v novinách, Stěžovala jste si po té, co ty tři na pódiu hovořili 50 let. Já jsem volená poslankyně, mám tedy svá práva a ta využívám. Spojené státy oznámily, že zpřísní svůj eh, program bezvízové povinnosti. Mohli bychom se dozvědět, co za to USA budou chtít, protože eh, předpokládám, že už Evropské komisi dali eh, svůj seznam přání. Děkuji, paní Guillaume. Sylvie, prosím. Já se pokusím být stručná, protože mnoho věcí jste už zaznělo. Skutečně jste hovořil o radě, která jste říkal, že ta rada byla produktivní, ale nestílím úplně tyto stejné pocity. Mám pocit, že to bylo poněkud uspěchané, ale nebyla jsem tam, tak možná je to jen dojem, ale tento dojem ještě posílen tím, že ty návrhy a mnoho z vás a vaši kolegové to řekli, že ty návrhy, které byly vypracovány, už existují, už jsou na stole a ne posunuli se příliš dopředu. V poslední době máme pocit, že jde určitou trvalou recyklaci, například otázky zbraní nebo primské dohody nebo praní špinavých peněz. Takže ono je celkem jednoduché hodit na bedra Evropského parlamentu část tady těchto kolů a našknout ho z nečinnosti, když si myslím, že to je odpovědnost, kterou sdílí poměrně široce všechny evropské instituce. Ténem pan Kerchov tady není, ale byly zde zrušeny tedy trojstraná jednání, takže do konce roku to příliš nepokročí. Stejný příklad o sdílené odpovědnosti je to, že vlastně poměrně málo jste hovořili ve vašich úvodních projevech o výměně informací a já, někteří kolegové a já půjdu tímto směrem, se za, zaměřujeme na otázku výměny informací. Chtěla bych se zmínit zejména o dvou problémech. Není to skutečně vyloženě zábava pro mě, ale pokusila jsem se spočítat různé ty rejstříky, zdroje, uh, Eh, zdrojová místa, všechno to, co přispívá vlastně ke schromažďování a informací k boji proti zločinnosti, terorismu a tak dále. Došla jsem ke 14, 14 eh, zdrojových rejstříků osob, zdrojů a tak dále. Je to skutečně znak efektivnosti? Možná bych chtěla slyšet váš názor k tomu, protože máme ještě i další typy rejstříků. Další otázka, jak můžeme vysvětlit to, nebo že ty informace, které máme, jsou správné a že pro některé z těchto osob jsou vydány mezinárodní zatýkací rozkazy a v podstatě se potom podaří rekonstruovat téměř celý jejich život od mateřské školy, ale nedaří se správně vyměňovat a zpracovávat tyto údaje vlastně. Takže domníváte si, že se zpracování obchodních údajů je nadřazeno zpracovávání policejních a justičních údajů? Děkuji. Pan Bony. Pan Bony, děkuji mnohokrát, děkuji za všechny tyto prezentace. Potřebujeme jasnou politiku boje proti terorismu Evropské unii. Jak jste i řekli, potřebujeme na to příhodné nástroje. Jednak potřebujeme nástroje preventivní, jako PNR, nová podoba TFTP. Musíme lépe popsat úlohu a fungování Europolu. Musíme mít skutečnou povinnost sdílení údajů mezi všemi příslušnými institucemi v reálném čase a automaticky zpracování údajů může být klíčové pro trvalé monitorování situace, samozřejmě dle příslušných právních základů a předpisů. Nicméně je tady řada problémů s implementací těchto zásad. Za prvé, první otázka. Jestliže členské státy skutečně jsou připraveny k silnější spolupráci, tak je třeba posílit eh, Frontex a modernizovat šengenský informační systém. Za druhé, v mnoha zemích je atmosféra eh, taková, že chtějí připravovat své vlastní protiteroristické právní rámce. A jak tyto snahy můžeme lépe harmonizovat, aby vycházely z vzájemné spolupráce? Dále. Kdo a která instituce skutečně je zodpovědným koordinátorem za tyto evropské kroky a e, dále bojujeme proti terorismu, nikoli proti internetu. To je třeba pochopit, uvědomit si. Je třeba najít vhodná pravidla, vhodné nástroje a najít rovnováhu mezi základními právy a, a mezi řešením naší bezpečnosti, tak aby naše bezpečnost byla silnější. Děkuji, pan Revokola. Eh, děkuji, já také budu poměrně stručná, protože mnoho bodů již zaznělo zejména ze strany Sylvie Co se týká prováděcích lhůt, eh, byly zde dokumenty pro přípravu této schůze, které zpracoval zejména pan Žilda Kerhoff v říjnu, které následovaly po říjnové radě vlastně. Takže eh, vidíme, že lhůta, která vlastně je stanovena pro některé věci, ta, tyto dokumenty jsou nesmírně zajímavé, zejména kapitola 5, všechna opatření související s předcházením radikalizace. A to je průřezové, to se netýká pouze výboru Libe. Je také důležité, abychom se tímto zabývali, to jsem chtěla zdůraznit. Potom jsem chtěla vědět, pane Dekerhove, zda ty prostředky, které máte k dispozici, ať už finanční nebo lidské, jsou potřebné a dostatečné dostatečné pro ty úkoly, pro ty mise, které plníte. Ještě bych se vrátila ke dvěma bodům, o kterých se už zmínili kolegové. To se týká otázky výměny informací a výměny mezi spravodajskými službami. Když vidíme, že pouze v tom dokumentu, který jsme obdrželi pro tuto schůzi, je pět členských států, které se aktivně účastní výměny informací a spravodajských služeb, tak to je velice malý počet z 28 členských států a bylo by potřeba, aby všechny členské státy se skutečně podílely. A další otázka se týká také Rady a členských států obecně. Budou dva příští trialogy o PNR v eh, květnu a 15. prosince, které, který není zrušený a ta opatření, která vlastně vyplynula z tiskové konference 20. listopadu po mimořádné schůzi rady. Jsou to tedy ty body, které rada chce zdůraznit jako priority v jednání se zpravodají a stínovými zpravodají a se, s, s komisí v rámci těchto trialogů. Děkuji. Thank you. Next is... Děkuji. Nyní Ana Gomez. Já už mám také dost toho, jak tady všichni mávají PNR jako kouzelnou hulkou. Já jsem pro PNR pro, už jenom proto, aby vnesl nějaký pořádek do toho chaosu, který v současnosti panuje. Máme spoustu různých PNR, ale žádný není náš. Eh, zejména v tomto konkrétním případě, eh, jaký by byl rozdíl PNR, protože v to, že ti lidé cestují do Sýrie, to se dávno ví. Eh, problém je, že nepřijeli do Paříže letadlem. Problém je v tom, že nedocházelo k výměně informací. Co tedy potřebujeme? A to říkám eh, radě, tedy vládám, které sedí v radě. Potřebujeme politickou vůli, politické vůdcovství. Eh, potřebujeme proměňovat slova v činy a pracovat evropsky. Pracovat evropsky musíme, eh, protože jinak se vracíme k nacionalistickým přístupům je, je, je pravda, že spravodajské a tajné služby měly eh, si vyměňovat informace, mnohem více toho sdílet, vyměňovat si analýzy rizik a tak dále. Ale protože neexistuje politická ochota, protože jsme posedlí eh, úsporností, eh, tak eh, nejen, že eh, policistům na eh, úrovni obcí se škrtá rozpočet, ale i spravodajským službám, sociálním službám ve vězení a tak dále. Proto například Molenbeek je opravdu místem, kde na zaměstnanost je více než 60%, což příliš nepomáhá deradikalizaci. Nemluvě o různým těm protizdělením a tak dále. To všechno si žádá samozřejmě patřičné dovednosti Eh, to si žádá komunikovat přes sociální média, eh, žádá si to jazykové schopnosti a tak dále. A tady všude eh, vlády, navzdory tomu, co se říkalo po Charlie Hebdo, nejednali. A to tež pokud jde o kontrolu zbraní. Já se omlouvám, ale my máme společnou pozici ohledně exportu střelných zbraní, ale členské státy ji okázale bojkotují a to navzdory tomu, že je to společná pozice. Eh, máme eh, akční plán eh, CRAN, který je slabý, který zcela zjevně není implementován a členské státy říkají, no tak mluvme o kontrole výbušnin. Ono to tam je v tom plánu, ale nenaplňují to. Pokud jde o střelné zbraně, tak tři dny po pařížských útocích já vím o jednom členském státu, kde sama policie organizovala aukci vyřazených zbraní. Takže tady nejde pouze o lovce a myslivce. Pane Dekerkove, vy jste eh, řekl, že je toxické míchat eh, migraci uprchlíků s terorismem. Nicméně přesně to dá. Eh, jak proti tomu můžeme působit, pokud hotspoty nebudou mít patřičné vybavení na kontroly? Můžeme mít toto vybavení, když neexistuje otevřená legální cesta, eh, jak zpracovávat migranty a uprchlíky. Tady členské státy neustále selhávají. Z praní špinavých peněz. Já naprosto souhlasím, že musíme se zasadit o to, aby se implementovalo to, co máme. A mám značné pochybnosti, zda bankovní dohled se implementuje, pokud jde o praní špinavých peněz. Eh, a také nařízení o kontrole o hotovosti, eh, například způsob, jakým se peníze přesouvají z Afriky přes evropské banky eh, do celého světa. A konečně poslední otázka, pane van de Kerkhove, se týká Turecka. Ano, samozřejmě musíme více spolupracovat s Tureckem, ale už nedáváme pozor, co se děje v Libii, což se týká Tuniska Stalo se to v Tunisku, teroristický útok, mohlo by se to stát kdekoliv. Ale co Turecko? E, Turecko má také vazby na Tunisko a Libii a na Sýrii. Co ta dvojí hra? Na jednu stranu e, financujeme e, a no to probíhá tam pa, pa, pašování, členské státy to vůbec nezmiňují. Ano, musíme spolupracovat s Tureckem, ale můžeme dále akceptovat tuto dvojí hru a to vůbec ne, nemluvím o tom, kdo financuje všechny salafisty, jako jsou Saudové. Pan Fos. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím, nebo <laughs> ano, pokusím se trošku tu diskusi eh, zvěcnit. Mám pocit z toho všeho, že extrémní situace jsou stále častější, ať už se týká uprchlíků nebo teroristických útoků. Podle mého názoru bychom měli postupovat koncepčněji, co se týká výměny nebo analýzy údajů, co považuji za mimořádně důležité, když uh, je vlastně princip právního státu. Velice v to věřím a také bych rád eh, o tom, co více řešil. Jsou to určité extrémní situace, na které nejsme připraveni a na které je potřeba reagovat. Není, není to možná vhodná situace pro to, abychom více předjímali, anticipovali to, co vlastně potřebujeme. A jak já to všechno chápu, potřebujeme údaje o mobilitě, komu, údaje o komunikace nebo finanční, bankovní údaje abychom vlastně mohli více bojovat proti terorismu. V parlamentu ještě před několika týdny jsme eh, většinově právě znovu chtěli vyvolat diskusy o těchto údajích ohledně terorismu. Já si myslím, že by bylo lepší, kdybychom přistupovali k těmto věcím, věcem více koncepčně, takže bych rád věděl, co vadí v této brání v tomto okamžiku ještě v stále výměně údajů, i když máme VIS a SIS a Eurodata, všechny ty databáze, potřebujeme tedy uh, takové eh, údaje také, co se týká teroristického rizika. A už také včera se o tom se hovořilo, zpravodajka v podstatě, už mi v podstatě na to odpověděla. Ale trošičku mám stále pocit, že pokud jde o směrnici, o výměně údajů, o které se teď jedná, kde se říká, ano, členské státy nám nevyslali signál, nic nám neřekli, mohlo by to být obtížné a tak dále, a já mám pocit, že se nikdo v podstatě nesnažil podívat se skutečně na to, zda to, co je tam dohodnuto, vlastně také slouží pro řešení takovýchto extrémních situací a zohledňuje princip právního státu, tak bych se chtěl podívat, zda bychom se tímto mohli také zabývat a považoval bych také za důležité, abychom se zásadně zamysleli nad tím, jaké údaje v konečné fázi potřebujeme a zda eh, máme vhodné odpovídající právní nástroje, které by pokryly taky tyto extrémní situace. Děkuji. Um, eh, děkuji, vážení kolegové. Eh, chtěl bych nyní požádat eh, naše panelisty, zda by mohli odpovědět zhruba na, za dvě minuty. Já omlouvám se, že jsem nechal předchozí řečníky hovořit déle. Nyní je na řadě paní Lauristin. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat eh, třem hlavním řečníkům a eh, chtěla bych zdůraznit, že v této situaci po teroristickém útoku máme všichni pocit, že se mění kontext veškeré naší práce. Je zapotřebí se zamyslet nad celým kontextem. A mně ve vašich prezentacích chyběl eh, ten aspekt, kterého jsme se už dotkli z té negativní stránky, o kterém hovořil eh, pan Foss. To je aspekt ochrany osobních údajů, protože pan de Kerkhove hovořil o spoustě eh, databází, eh, dat, čistých prstů a tak dále, ale ani slovo o ochraně osobních údajů. A člověk by mohl získat eh, ten dojem, eh, jak říkal pan Fos, že v této nové situaci ochrana osobních údajů už není důležitá. Mnoho lidí si to myslí. Bezpečnost na prvním místě a ochrana osobních údajů a lidská práva jsou v té nové situaci zastaralé pojmy. Já si myslím, že je to právě naopak. V takovéto situaci tyto základní hodnoty, základní práva jsou nedílnou součástí právního státu, pane Fosy. A e, já musím říci, že jsme v práce na směrnici e, zase spolu se stínovými zpravodají vím, že mohu radě poděkovat, že rada je opravdu velice efektivní a snaží se vytvořit takovýto rámec co nejdříve. E, při této práci, při těch prezentacích jsem zjistila, Eh, že je tu eh, velký paradox mezi komunitární metodou a pochopením toho, že máme společné problémy, že potřebujeme společnou protiteroristickou politiku a tak dále. Nicméně podle smluv národní bezpečnost je čistě na členských státech. Takže není důvod být nějak posedlý tím, že členské státy eh, mají různé názory. Samozřejmě mají různé názory a podle smluv veškerá odpovědnost je na nich. Vidíme, že Belgie jinak chápe bezpečnost než Francie. A to jsou blízcí sousedi. A co, te, co teprve země, které jsou na východní hranici oproti zemím, které jsou na jižní hranici. Takže podle mého názoru to první, co potřebujeme, je společné chápání evropské e, veřejné bezpečnosti, abychom mohli být efektivnější politiku. Ve smlouvě máme pojem e, o prostor společné bezpečnosti. Nicméně eh, o tom se dále neuvažuje, například v této směrnici. My opravdu potřebujeme eh, společné chápání toho, co to je eh, evropská bezpečnost. A další věc, kterou bych chtěla zdůraznit. Říkali jste, ano, potřebujeme prevenci, potřebujeme osvětu a vzdělávání. Musíme si uvědomit, jaké základní znalosti a dovednosti jsou k tomu potřeba. Já sama jsem profesorkou komunikace a e, já bych varovala před používáním spin doktoru. To je velice e, hluboký a vážný mezikulturní a mezináboženský problém. E, ta nová narrativa to není jenom nějaký chytlavý slogan. To musí být lidé, kteří se vyznají v kulturách, v náboženstvích, v historii a tak dále. Eh, na všech těch konferencích eh, se říká, že eh, IT to je v pořádku, policie funguje dobře, ale musíme pochopit důvody, proč se ti lidé chovají, jak se chovají. To, bez toho se nepohneme dále sociologie, kulturologie jsou považovány za něco neužitečného. E, ve všech politikách e, týkajících se vědy je na prvním místě tvrdá věda, technologie a tak dále. Ale tady a nyní si musíme uvědomit, že sociální a kulturní vědy musí být také přibrány na palubu, aby řešili tyto hluboké otázky. Eh, jenom bych chtěl eh, zmínit kolegům, že všichni řečníci si berou více času, nicméně je to nevyhnutelné, protože eh, hovoříme o množství důležitých a rozmanitých témat a proto jsem chtěl dát kolegům čas, aby zmínili všechny aspekty, protože jsou všechny nesmírně naléhavé. Nyní tedy dám slovo řečníkům, aby odpověděli a potom přejdeme na další bod pořadu jednání. Takže kolegové, prosím, ale buďte disciplinovaní v těchto posledních eh, chvílích. Eh, další na řadě je paní Jiménez Beserel. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem ráda, že teď všichni se shodneme na tom, že budeme mít PNR a to rychle. Řada z vás eh, chce mluvit dlouho, snaží Snažte se eh, vysvětlit opak toho, co jste říkali před několika lety. Já to sleduji, vývoj této tematiky vím, jak jste hlasovali. Co se tedy stane teď z té FTP? protože ten je skutečně paralizovaný parlamentem a pokud tedy nakonec budeme mít evropský TFTP a pokud jde o financování, mě znepokojuje vše, co se týká dar, darů ze zemí Perského zálivu, kde se vlastně hovoří o humanitární pomoci, pomoci na rozvoj. Ne ve všech případech, ale jsou to například peníze, které jdou přes arabské banky nebo i přes evropské banky, jak o tom hovořila paní Gomez, které také někdy zajišťují toto krytí financování terorismu. Také bych chtěla vědět, Myslím si, že je třeba pracovat na deradikalizaci. Vzdělávání je samozřejmě zásadní, ale teď ta otázka je naléhavá a e, musíme to tedy řešit už teď, aktuálně. Chtěla jsem také zmínit společnou obranou politiku. Mám pocit, že tady není dostatečná politická vůle ani prostředky ke společné obraně. A ještě bych řekla, že e, občané začínají mít pocit, že nejsme schopni něco řešit že některé státy jako Španělsko i další hodně trpěly terorismem a ty jsou možná na to připravenější, ale některé členské státy připravené nejsou. A pane de Kerchofe, myslím si, že i e, váš úřad by na toto měl e, klást větší důraz. Měli byste mít více prostředků, mělo by být více prostředků na policii Potřebujeme jiný typ policie, jiný typ soudnictví, vyšetřovatelů, překladatelů. Ti všichni musí být připraveni na tuto novou hrozbu, která může přijít z mnoha míst a nemáme dostatek policistů, dostatek lidí. E, ta výměna informací e, vlastně nefunguje jenom proto, že by si nechtěli ty informace vyměňovat, ale protože jsou nedostatečné kapacity. Naše policie byla neschopná, ale prostě není připravena na tyto barbarské skutky. A uvědomme si, že v tom terorismu spočívá. Děkuji. Thank you, Mr. Dupree. Děkuji, pan Depre. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, přišel jsem pozdě, takže možná budu opakovat věci, které zde již byly řečeny. Všechny mé otázky se týkají nutnosti posílit výměnu informací. A první je následující. V mé zemi a také zde v Evropském parlamentu slyšíme spousta hlasů, která volá po založení určité eh, spravodajské agentury, něco jako evropské CIA, jaká je, jaké je stanovisko koordinátora. Potřebujeme nějakou novou instituci nebo stačí transformovat Europol, abychom splnili tuto misi? To je moje první otázka. Za druhé, hovoříte o zákonem na legislativním návrhu velmi brzy, který by měl umožnit křížit údaje z databáze Europol Europolu a ostatních databází, v jakém časovém horizontu to bude realizováno, protože to se mi zdá poměrně zásadní. Tři ohledně PNR. Četli jsem závěry rady, které hovoří o ambiciozním evropském registru PNR to by vlastně, zatím jsou to tedy spíše národní registry PNR, které budou organizovány podle stejného vzoru. A moje otázka zní, kdyby tedy před domělý terorista odjel vlakem z Paříže, přijel by do Bruselu, nastoupil do letadla a odletěl do Turecka. Takže Belgičané by vlastně zaregistrovali ty údaje s národním PNR. Pokud by nebyl ohlášen v tom rejstříku a odjel by přímo do Belgie jakožto terorista, a tak nebyly by tyto systematické informace, tak čemu by sloužil ten PNR? Protože podle toho vzoru, o kterém jste hovořil, ten evropský PNR PNR by, neby, to neby nebyla povinnost všech členských států předávat do databáze Europolu a do CNS vlastně ty radikalizované podezřelé osoby z terorist, podezřelé ze spáchání nebo z přípravy teroristických činů. Děkuji. Pan Niedermayer. Thank, thank you, Mr. Chair. Um. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že hodně diskutujeme o bezpečnostních opatřeních PNR a tak dále. To jsou velice důležité věci, protože musíme dát lidem pocit bezpečnosti. Myslím si, že je problém, že mnohem méně diskutujeme o integraci proto jsou důležité pracovní skupiny a tak dále, ale potřebujeme mnohem více konkrétních snah a konkrétních koncepcí. Já zmíním jenom jednu věc. Co vazba mezi sociální marginalizací, nezaměstnaností, zkušenostmi s diskriminací a radikalizací? To je vážný problém a není to jenom problém školství nebo vzdělání. Tady si myslím, že musíme dělat mnohem více. Pak je to ale ještě druhý problém. Pane de Kerkhove, vy jste zmínil, že e, vazba mezi e, terorismem a migrací je to toxická, s tím já naprosto souhlasím. Problém je ale v tom, že máme členské státy a vlády v Evropské unii, e, které využívají této taktiky a proto si musíme položit otázku Eh, jaký je plán komise? Eh, jak komise, rada a předsednictví eh, hodlají řešit tento problém? A konečně jsou poslanci tohoto parlamentu, kteří používají stejnou toxickou retoriku. A zase musíme si položit otázku, jak efektivní může být evropská politika, když máme poslance a členské státy, které využívají těchto toxických vazeb. Děkuji paní Mussolini, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se soustředila na dva body. První věc, která se nezazněla, se týká soudců a státních zástupců. Například v Itálii došlo k zatčení osob, které byly podezřelé z přípravy teroristických aktů na základě informací vyměňovaných na internetu a jinde a tyto osoby byly poměrně rychle potom osvobozeny. Takže bych ráda věděla, zda co se týká justice, zda tedy e, si uvědomují vůbec, nebo po Pař- před Paříží a po Paříži, jaká je situace. Druhá věc, co se týká výměny informací, ti teroristé byli v Bruselu. Oni nebyli někde na nějakém mimořádném místě byli prostě ve čtvrtích, kam v podstatě pořádkové síly nikdy nezavítají, kromě tedy těch posledních dnů, kdy je tam masivní přítomnost policie. A poslední věc, muslimská komunita, Nejedná se o náboženství, když hovoříme o těchto teroristických činech. Teroristé to je něco jiného. E, význam dialogu s muslimskou komunitou a akce na, manifestace na ulici nesou, nes, neslouží k moc věcem. Důležité je kontrolovat mladé lidi e, zaměřit se na mešity, je potřeba zavřít všechna tato centra, e, všechna tato místa, kde vlastně dochází kde se učí něco jiného, než je skutečné náboženství. A pokud jde o e, muslimskou komunitu, tak e, by se měla zavést kontrola, která neexistuje do posud. Je potřeba méně manifestací a zejména se orientovat, zaměřit se na mladé lidi, kteří o tom vědí daleko více než my, kteří vědí úplně přesně, co se děje. Pan López Aguilar. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych chtěl položit otázku panu de Kerkhove. Eh, vy jste koordinátor Evropské unie eh, pro boj proti terorismu. To znamená, že nejste komisařem pro sociální věci, což je poměrně zásadní, pokud jde o pochopení toho, co je tady špatně, proč jsme tak zranitelní vůči těmto novým hrozbám. které na sebe eh, berou roušku islamizace, eh, extremismu a fanatizace. Vy jste ale koordinátor Evropské unie eh, v boji proti terorismu. A jestli jsme si z této strašlivé zkušenosti něco odnesli, tak právě to, že panoval nedostatek koordinace. Když si ale přečteme noviny nebo když se díváme na zprávy po celé Evropě, tak eh, pokud se hovořilo o eh, poslední Evropské radě, tak se tam kritizoval Evropský parlament. Eh, Evropský parlament neschválil PNR, Evropský parlament zablokoval PNR, to ale není pravda. Probíhá ale nějaká sebekritika také v rámci rady, pokud jde o tu nekoordinovanost. Provádí rada sebekritiku? Pokud jde o ten nedostatek sdílených informací a sdílených spravodajských údajů mezi členskými státy, mezi jejich tajnými službami, Existuje nějaká strategie na vytvoření z Brusu nové evropské spravodajské jednotky, alespoň nějaký zárodek sdílení tajných informací v evropském měřítku, abychom byli silnější abychom tomu dokázali zabránit příště, aby se neopakovalo přesně to, co už se stalo? Uvažuje se o zřízení spravodajské jednotky, která by spadala pod kompetenci společné bezpečnostní a vnější politiky Evropské unie? To je velice dobrá otázka. A poslední dva řečníci, velice stručně prosím. Pan Becker. Sorry. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl velmi stručně vyjádřit eh, k tomu, že PNR zaznamenává určité změny. Zde v parlamentu vlastně došlo k určité blokádě ze strany některých poslanců, zejména ze strany levice. Mělo by se o tom ještě znovu hovořit a apelovat na to, abychom zde splnili vlastně náš úkol související s bezpečností a bez a bez toho všeho, co se plánuje, já si myslím, že vlastně musíme podpořit vaši práci a podporuji také váš boj eh, s tím, aby internetové firmy vlastně v, v případech nejzávažnějších trestných činů a kriminality skutečně, aby to bylo zveřejňováno. Já například před eh, existují nějaké konkrétní plány, které byste eh, nám mohli sdělit v souvislosti tady s těmito věcmi? Paní Markve nakonec. Thank you, President. Um, I'll be, I'll be very... Děkuji, pane předsedo, já to vezmu velice krátce. Nejprve, problém je financování terorismu. To je problém eh, naléhavý. Všechna ostatní opatření si budou žádat čas pokud odřízneme teroristům finance, a to rychle, pak jim e, svážeme ruce a zabráníme jim v dalším zabíjení. Praní špinavých peněz by mělo být trestným činem ve všech zemích, který a tento trestný čin by měl být vymáhán. E, totež e, pokud jde o konfiskace. Policejní orgány by měly znát skutečné vlastníky firem. Dále eh, nehotovostní transakce eh, přímo eh, mezi bankami by měly být pod dohledem. Spravodajské služby by měly spolupracovat. Některé spolupracují, ale ne všechny, protože některé z nich nedůvěřují jiným. A to je úkolem rady, aby to o tom rozhodla, respektive úkolem členských států protože když si eh, členské státy vzájemně nedůvěřují na úrovni spravodajských služeb, tak těžko říct, co my s tím můžeme udělat. Pokud uděláte vy něco v radě, výborně. A konečně eh, bezvízový režim. Já vím, že komise a rada eh, podepsali dohodu se spojenými arabskými emiráty o bezvízovém styku. Parlament zatím ještě nevyslovil souhlas. Já jsem hovořila se zástupcem eh, stáleho zastoupení, eh, patrně jako eh, další z Libe a ptal se, přijali jste nějaké uprchlíky a oni řekli, že ne. Proč dáváme bezvízový styk zemím, které jsou bezpečné a které by mohly přijímat uprchlíky? Je to země bohatá, mohla by se o ně postarat a nakrmit je. To bychom měli brát potaz, až se dostane tato záležitost do Libe. Dobře, děkuji. Já jsem také dovolil kolegům, kteří přišli později, aby eh, si vzali slovo a jenom abych to vyjasnil, protože je to tak komplexní debata, eh, tak výjimečně eh, dovoluji kolegům domluvit a nepřerušuji je a potom podle toho upravíme pořad jednání, protože toto je velice důležitá a aktuální debata, takže skoro všichni, kteří přišli, si vzali slovo. Proč je ta debata aktuální? Eh, chtěl bych navázat na to, co říkal pan López Aguilar. Eh, mnoho poslanců eh, hovoří o té dichotomii. Budete mít, kolegové, dost času na odpovědi, vás také nebudu omezovat, ale je, to, je tady dichotomie mezi tím, co výbor Libe dělá a jak je vnímán a jak je vnímána rada a jak říkal pan Aguilar, eh, dochází v radě k sebekritice nějaké, eh, to není nic nového. Dohoda Prim byla podepsána v roce 2005 eh, a sedm členských států se neobtěžuje sdílet DNA. Sedm členských států se neobtěžuje sdílet data o automobilech. Přitom v Evropské unii probíhají teroristické aktivity. Zapomeňte na novou legislativu o střelných zbraních. My v Libe na, něm, na ní budeme pracovat. Ale členské státy, ať už jde o PNR, nebo eh, nová, nové nařízení o střelných zbraních, nebo nová konvence o boji proti terorismu, eh, ať to bude cokoliv, my budeme pracovat velice tvrdě. Takže my bychom neměli být eh, vnímáni nějak jinak. My jsme vaši partneři v boji proti terorismu. E, nicméně e, to, jak to vnímají e, členské státy, tak tady je velice jasno, co by měla rada a komise jako strážkyně smluv dělat. Je zapotřebí vymáhat rozhodnutí prim, to si myslím, že komise by si měla uvědomovat. No to jsem tedy chtěl říct a prosím vás všechny, abyste odpověděli co nejdetailněji. My podle toho upravíme pořad jednání. Eh, nejprve bych dal slovo panu Iberekenovi z předsednictví. Merci beaucoup. Eh. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem poslancům a poslankyním za otázky a příspěvky k debatě. Rád bych odpověděl možná v prvé řadě na to, co jste řekli. My rada a zejména naše předsednictví samozřejmě považujeme Evropský parlament za partnera a to za významného, zásadního partnera v tom všem, co děláme v této oblasti, v čem, co podnikáme. Je pravda, že primární odpovědnost samozřejmě spočívá na bedrech členských států na orgánech členských států, ale my zde musíme spolupracovat všichni aktéři na všech úrovních a musím říci, že pokud jde o nás, tak jsme na konci, blížíme se ke konci našeho předsednictví a ještě sice není čas bilancovat, ale myslím si, že již nyní mohu říci, že jsme vždy spolupracovali s parlamentem a že naše spolupráce v posledních měsících se odehrávala skvěle a jsem přesvědčen o tom, že bude ta spolupráce pokračovat na těch velkých věcech, které máme ještě před sebou jako PNR, jako ochrana osobních údajů pokud se týká této oblasti. První věc ohledně otázky in, výměny informací. Chtěl bych k tomu říci pár slov. Nechci, aby to bylo pochopeno jako nějaká omluva, ale je to prostě skutečnost. Je to realita, kterou vlastně, která je stanovena smlouvou. To, co se nazývá národní bezpečnost, to je vlastně ta, to slovo nebo ten výraz, který používá smlouva, to, co, pro to, co se nazývá spravodajství nebo informace, intelligence, to je mimo kompetence Evropské unie. Takže jestli, otázky, zda tedy jednáme o těchto otázkách spravodajských služeb na radách, ne, smlouva nám zakazuje znemožňuje vlastně hovořit nebo jednat o těchto otázkách na úrovni Evropské unie. To je prostě oblast, která je mimo Evropskou unii. To však nebrání samozřejmě národním spravodajským službám, aby spolupracovali a jsem přesvědčen, že Žil o tom určitě také řekne pár slov protože právě zejména prostřednictvím jeho práce se vytváří pojítko mezi tím, co se tedy odehrává v rámci institucí Evropské unie a mimo ně. Samozřejmě jsou zde velmi důležité části boje proti terorismu, které patří do působnosti Evropské unie, do pra- práva Evropské unie, zejména v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce. A právě co se týká výměny informací v prvé řadě. Vyslechl jsem mnoho kritik. Ale říci, že členské státy nic nedělají, že nevyměňují si informace a údaje, že nevyužívají databáze, to pokud si mohu dovolit, to je trošičku příliš zjednodušené. Máme výměn šengenský informační systém, který je skutečným úspěchem. Je to nástroj, který je využíván, do kterého se zadávají údaje. Máme přístup k jiným databázím, jako databáze Interpolu o pasech ukradených. Takže ano, nedostatečně se to využívá. To členské státy uznávají, využívání není dostatečné. Je zde samozřejmě určitá odůvodněná kritika i sebekritika na radě. Ministři lucemburský ministr vnitra, když odcházel z rady eh, ministrů vnitra a spravedlnosti, tak jasně řekl, že ministři uznávají tu skutečnost, že je potřeba jednat a uplatňovat to. A i v závěrech se zdůrazňují ne nová opatření, ale používání, uplatňování toho, co již máme. Databáze jako databáze Interpolu ta se vlastně stokrát, stotisíckrát, stokrát, mnohokrát používá ze strany členských států. Jsou zde mezery? Ano, je zde ještě práce, co se týká primské dohody. Prim je systém, který se zavádí pomalu, to je pravda, příliš pomalu pravděpodobně, dokonce velmi pravděpodobně. Je to složitý systém, který pokrývá ne, jednu ústřední databázi, ale nejenom 28 národních databází, ale různé databáze v různých oblastech, jako je DNA, jako jsou otisky prstů, takže je potřeba také propojovat toto mezi členskými státy, také kontrola v oblasti ochrany údajů. Zde samozřejmě každý členský stát, který se při, propojí s 27 ostatními, se musí být jist, že jsou ty standardy dodržovány. Vyžaduje to čas, zdroje, finanční i lidské samozřejmě. Pokud jde o PNR, mnoho z vás se o tom zmínilo. Ano, je zde výzva ministrů k tomu, aby se zabývali tímto tou legislativním aktem. A nemyslím si, že pouze po těchto posledních útocích vlastně rada vyjádřila svou vůli se tímto zabývat. Ano, ty tři e, témata, která jsou v závěrech, to jsou hlavní témata pro radu při vyjednávání. Ale myslím si, že současně ministři také zdůraznili to, že mají vůli a odhodlání ve stejné lhůtě dokončit reformu v oblasti ochrany údajů. Měl jsem už příležitost to zdůraznit zde včera ve svém příspěvku. Pokud jde o směrnici o ochraně údajů, možná jen pár slov z hlediska rady, z hlediska členských států ta rovnováha, kterou v současné době jsme dosáhli v tom vyjednávání, je dobrá rovnováha, která by měla zajistit ochranu údajů a umožnit práci policii a justičním orgánům. Možná bych mohl říci takový drobný příběh. Je vyjednávací delegace předsednictví. Máme našeho ředitele justiční policie, který byl s námi v druhé řadě právě proto, aby ověřoval to, že oddělení nebo služby mohou tento nástroj dobře využívat a nebudou znevýhodněni určitými prvky, prvky, které by byly překážkami v jejich práci, tak, aby ta rovnováha byla skutečně dosažena. Pokud se týká kontroly na vnějších hranicích. Zde bych se zmínil pouze o dvou věcech. Za prvé, zda jsou vstupy do členských států, nebo aby zda se dá napravit ta obtížná situace. Uvedu příklad. Je to například nedostatek strojů Eurodac, zejména na hranicích v Řecku, na ostrovech řeckých, protože samozřejmě vzhledem k tomu přílivu předsednictví dělá určitou inventuru, spolupracuje s členskými státy na to, aby napravilo tento deficit. Již částečně to bylo provedeno a stále na tom pracujeme. Druhá věc, co se týká evropských občanů. Proč Rada se domnívá, že potřebujeme upravit šengenský vízový šengenský kodex hraniční. Protože v současné době evropští občané, kteří vstupují eh, do Evropské unie a překročují, překračují vnější šengenskou hranici, tak provádí se určitá minimální kontrola. Zkontroluje se pas tohoto občana, máme možnost systematicky kontrolovat v databázích, zda tento pas je padělaný nebo odcizený. Nemáme možnost kontrolovat, kontrolovat systematicky, zda je to hledaná osoba. Aky toto konkrétně zakazuje. Tam se říká, že kontrola se může provádět pouze nesystematickým způsobem. Takže o tom se vlastně, to je ten cíl té debaty. Samozřejmě mohou být rozdílné názory na to, ale jen chci eh, vyjasnit, jak je. Nemůžeme tedy provádět systematické kontroly, zda tato osoba je eh, vyhledávaná, zda je na ní vydán evropský zatýkací rozkaz, nebo zda to může být nějaký domělý potenciální terorista. Pokud se týká dávání víz a žádosti Američanů, jakožto předsednictví, Nevíme v této fázi, alespoň já nevím, zda existuje přesný seznam eh, dodatečných amerických požadavků o CVRN. Je to věc, na které členské státy pracují, ale někdy jsou to samozřejmě zejména výbušniny. Takže to jsou ale velmi vysoké investice, které se vyžadují, ale práce se provádí díky evropským prostředkům a díky Fondu pro vnitřní bezpečnost. Hodně jsme právě zdůrazňovali využívání tohoto fondu a vím, že zejména v Lucembursku je to jedna z částí, do které jsme hodně investovali, protože zejména co se týká zboží dopravovaného letecky, tam je samozřejmě potřeba provádět tyto kontroly. A poslední věc, pokud dovolíte, tak bych se chtěl zmínit o prevenci. Pokud se nemýlím, tak si myslím, že je to poprvé, kdy na radě 20. listopadu, kdy ministři se zabývali podrobně touto otázkou prevence radikalizace. Myslím si, že s komisí od, byla odvedena velmi významná práce, zejména ta konference, která se zorganizovala, tam se sešli ministři spravedlnosti, mnoho expertů z terénu, víme, že to je obtížná oblast, víme, že to je oblast, která se hodně řeší na regionální, lokální úrovni, kde se odvádí hodně práce za také aktéry občanské společnosti. Je to tedy opravdu dlouhodobá práce. Ministři uznávají, že je to práce významná a kterou jsou ochotni podpořit z finanční stránky v oblasti školení, vzdělávání, také vytvořením sítí aktérů, tak aby docházelo k dobré výměně zkušeností. Jsou zde velmi dobré zkušenosti, které existují v některých členských státech a je velice důležité, aby tyto zkušenosti mohly být vyměňovány, aby všichni mohli toho využívat a skutečně lépe řešit tady tuto oblast včetně oblasti výcho- vzdělávání a výchovy. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla ještě zdůraznit to, co jste říkal na začátku. Chci poděkovat předsednictví, zvláště těch finálních fázích eh, trialogu za spolupráci. Dále pan Dekerchov. Děkuji, pane předsedo. Já se ve svých odpovědích soustředím na dvě hlavní témata. Byla tady řada skvělých otázek a omlouvám se, jestli neodpovím na všechny. Uh, ale možná zkusím zvolit eh, ten nejlepší eh, způsob, jak odpovědět. Nejprve tedy sdělení informací a potom prevence. Ke sdělení informací. Opakuji to, co říká Raul. Smlouvy jsou takové, jaké jsou. Je to rozhodnutí členských států a národní bezpečnost zůstává ve výlučné pravomoci členských států. Já dělám maximum pro to, abych se snažil propojit tu komunitu, která působí mimo EU, s mechanizmy, nástroji, agenturami EU. Není to jednoduché. Není náhodou, že v diskusích o Lisabonské smlouvě některé členské státy trvaly na tom, aby toto zůstalo mimo rámec EU. Jak bylo řečeno, je to národní bezpečnost a v určité fázi si budeme muset položit otázku, zda není něco jako evropská bezpečnost protože toto je hrozba globální povahy a je to postupný proces. Čím více budeme eh, dávat Evropě důvěryhodnost, tím spíše se nám eh, eh, podaří přesvědčit ostatní, by pracovali v tom evropském rámci. Ještě se k tomu dostanu. Mluvil jsem o té institucionální schizofrenii, ale Lisabonská smlouva je do určité míry celkem nová. Já myslím, že 15 let jsem pracoval na práci na tom třetím pilíři v naději, že se to potom přesune do prvního. Teď u toho jsme, teď se to podařilo a komise bude moci zahajovat řízení pro nedodržení práva a bude moci vyvíjet tlak na členské státy. To předtím nebylo možné. Měli jsme rozhodnutí z roku 2005, podle kterého by členské státy měly systematicky informovat Eurojust, Europol, respektive Eurojust o řízení a Europol o těch trestních činech, ale to se stále ještě nepodařilo. A musím přiznat, že na mě velice zapůsobil přístup Junckerovy komise, která skutečně v tom chce sehrávat vůdčí úlohu a Eh, už předložila řadu vynikajících návrhů. Brzy bude eh, návrh o pohraniční stráži. Olivie zmínil další. A není to jenom legislativní práci. Olivie moc nemluvil o tom, co on sám dělá v rámci generálního ředitelství Home. Je to praktická práce, kdy se vlastně eh, propojují různé skupiny na ochranu těch takzvaných soft cílů, takzvaných měkkých cílů. Je to proces, v němž se snažíme eh, tak nějak si eh, prostě toho zhostit tak, aby lidé si sedli eh, za jeden stůl a diskutovali o tom, třeba co se týká bezpečnosti nákladní dopravy, bezpečnosti letecké dopravy. A Olivie, myslím, už v tomto dosáhlo hodně. Prostě dosáhnout toho, aby ti lidé, kteří pracují v různých oblastech, pracovali dohromady a hledali konkrétní řešení. Samozřejmě ten přístup se nezmění přes noc. Informace jsou, když panuje důvěra. Možná zatím nemáme dostatečnou vzájemnou důvěru mezi 28 členskými státy a na tom je třeba pracovat. Já stále říkám, že trvalo možná 30 let Edgaru Hooverovi, než prosadil FBI eh, v USA, tak aby vlastně eh, byli eh, nad národní policií a to nám se ještě nepodařilo, to my ani máme, máme takové uspořádání jako USA. Mluvila jsem tady o tom článku 36.3, eh, jak ho využít proti těm potenciálním džihadistům. Je tady takových 50 odstínů šedé, řekl bych. Eh, je to eh, bezpečnostní proces, kde ty složky mají své metody, schromažďují kousky informací, mají nějaké stopy, ale to neznamená, že ten konkrétní člověk, nemuž, eh, jede do Sýrie. Víme, že pravděpodobně se chystá cestovat, schromažďujeme další informace a potřebujeme, aby i další eh, vlastně shromáždili informace tak, aby potom měli skutečně nějaké komplexní informace, z níž můžeme vycházet, co se týká mnoha zahraničních bojovníků. A pro bezpečnostní služby je samozřejmě třeba, aby chránili své zdroje a metody. Pokud otevřou své dveře, budou úplně transparentní, všechno vysvětlí, no tak to, to, to, to nebude fungovat. To by, to by se jim asi nezdálo. Já jsem byl vždy překvapen tím požadavkem, že je třeba vysvětlovat úplně všechno. Pokud bychom měli vysvětlovat dopodrobná, jak se PNR bude používat, jaká tam budou nastavená kritéria, tak potom samozřejmě lidi, které by to zachytilo, změní své chování, změní své postupy. A uh, oni vlastně se hodně e, dozvědí e, o tom, jak jsou monitorováni a to potom změní chování těch teroristů. To prostě tak je, to se nedá nic dělat, tak se vám to líbí nebo ne. Uh, já jsem eh, sám pracoval na listině základních práv články 7 a 8, pokud je tedy o základní práva, práva na ochranu soukromí, jistě, ale je třeba najít vhodnou rovnováhu. My máme samozřejmě právo budovat silný rámec ochrany údajů, ale pokud bude příliš náročný a neumožní sdílet informace, tak to pak prostě nebude fungovat. Musíme najít tu správnou cestu. Já souhlasím s tím, že je nedostatek nějaké vize na různé mechanismy sdílení údajů a schromažďování údajů. Posledních 15 let se na tom sice pracovalo, ale bylo to takové rozptýlené. Bylo mnoho různých iniciativ a je třeba je lépe koordinovat, lépe přiblížit a propojit. A skutečně tady není taková celková vize, s tím souhlasím a to je možná velký úkol do budoucna. Jak zajistit lepší eh, interoperabilitu mezi těmi různými mechanismy, jaké údaje potřebujeme. Já stále opakuji, myslím si, že potřebujeme schromažďovat údaje PNR, i když v těch pařížských útocích říkáte, oni jezdili autem, ale to, to není argument. Uh, my přece nereagujeme jenom na tu poslední bitvu, my se snažíme eh, pracovat tak, aby to bylo efektivně, takže to já nepovažuji za argument. Pak tady byla další otázka. Myslím si, že v současné situaci ta otázka nevystává, eh, protože jsme prostě vázáni současnými smlouvami. Ale smlouva říká jednu věc v článku 4, pokud jde o národní bezpečnost, že je ve výlučné pravomoci členských států, ale článek, myslím, to je 73 smlouvy u fungování, že nic nebrání tomu, aby státy posílily svou spolupráci i na úrovni spravodajských služeb. A to je výzva, kterou hlavy států a vlád také eh, vlastně formulovali. Eh, chtějí, aby ty jejich vlastní jako zpravodajské služby posílily svou spolupráci. To probíhá a já když se s nimi setkávám, tak také se snažím takto vystupovat. Je třeba, aby mimo institucionální rámec Unie, protože smlouvy neumožňují, aby to probíhalo na úrovni EU, ale aby e, služby jako takové mimo ten institucionální rámec spolu více spolupracovali. E, policisté to udělali v určité fázi, přešli od té, řekněme, Eh, jednodušší spolupráce k takové průmyslovější. Vytvořili Europol a něco podobného probíhá i zde, zatím mimo ten institucionální rámec EU. A je tedy třeba najít vlastně vhodné přemostění s těmi strukturami smluv. Europol podle mého názoru je mylně spravodajskou komunitou považován za policejní složku. Já říkám, že Europol je taková meziagenturní platforma. Možná byla chyba nazvat to Europolem, možná se to mělo nazvat jinak. Protože měla by to být agentura, která schromožďuje, spravuje a analyzuje informace od všech aktérů. To eh, je tak i třeba pro ty zahraniční bojovníky. Měla by být jedna platforma, kde se ty informace budou schromažďovat a budou se moci křížově provázet s dalšími systémy. Vaše druhá otázka to byly vlastně požadavky na Europol, aby se nemuselo manuálně vždy konzultovat SIS, to je absurdní a SIS je policejní databáze a měl by možnost mít do toho přístup a křížově provázat navzájem ty databáze. Doufám, že to komise brzy umožní. A třetí věc, ano, pokud jde o evropský PNR, to by mělo být spojeno se systematickou povinností používat SIS. Pan López Aguilar hovořil o vlastně těch, těch eh, rovných podmítakách. Já jsem neslyšel, eh, nějak, že by rada nějak kritizovala výbor Libe nebo Evropský parlament. Eh, já, když jsem mluvil s ministry, tak já jsem jako první řekl, že je třeba rychle provádět to, co už bylo dohodnuto dříve. A ministři sami uznali, že tyhle závěry už jsou jim nějak povědomé, že už se asi o tom mluvilo v únoru nebo někdy dříve. Takže myslím, že kolektivně si všichni uvědomují, že je zapotřebí, že když se něco rozhodne v Bruselu, aby se to potom zavedlo v těch příslušných členských státech předsednictví i já sám se snažíme vést eh, tyto složité konverzace. Budeme tak činit i tento pátek, kdy zase musíme ministry někdy postavit před tu nepříjemnou pravdu ohledně toho, co by měli dělat. Eh, prostě to tak musíme říct, ale rozhodně to není tak, že by na radě by se nějak kritizoval výbor Libe. Možná je to trochu eh, eh, pomalé ten průběh spolurozhodování trialogu o PNR. Já si myslím, že pokud nevznikne nový PNR, tak budou národní PNR každopádně. To znamená, že členské státy evidentně vědí, že to je užitečné, nemají pocit, že to je nějaký velký bratr, ale pokud to bude na úrovni národní, tak to bude méně účinné, méně ochranné a méně evropské. A já skutečně bych rád, aby eh, tomu, ten evropský PNR vznikl. Pak tady je eh, otázka takového podivného fungování. Ano, Sophie Intveld se tady ptala jménem, koho vlastně já mluvím. To, ta moje funkce byla vlastně vytvořena eh, představiteli států a vlád. Já se snažím působit co nejefektivněji, protože to, to téma je velice komplexní, zapojuje se do něj mnoho aktérů a snažím se tedy působit konstruktivně eh, zda tedy používám své zdroje efektivně, eh, nevím, to samozřejmě je eh, třeba zajistit ve vztazích s komisí. Snažíme se spolupracovat s SVČ i na tom, abych mohl co možná nejlépe využívat už existující sítě Já chci vybudovat takový vztah s členskými státy na základě vzájemné důvěry, abych mohl naslouchat jejich potřebám a snažit se je zapracovat do toho stávajícího rámce. Pokud jde o parlament, já eh, vždy tedy posílám ty své eh, zprávy, snažím se ve svém hodnocení být vždy poctivý. Eh, pak ještě velice stručně k prevenci. Souhlasím s tím, co říkal Raul. Toto je nová oblast pro nás všechny. Já jsem zmiňoval francouze, protože vím, že Francie měla vůdčí úlohu v této oblasti. Uh, ale ještě před několika lety se Francie příliš nezajímala o prevenci, dělali to spíše Britové. Britové eh, udělali i své chyby, ale také udělali spoustu zajímavých návrhů. A to potom ovlivnilo i přístup EU, mohl bych zmínit Dánsko, Německo, další státy, které se teď o to snaží. A myslím, že v současnosti skutečně cítíme ve většině členských států takovou snahu dělat v této oblasti více. Ani eh, vlastně před pěti lety jsme ani nevěděli, co je prevence. To vlastně platí i pro Američany a teď vlastně organizovali eh, na toto téma summit v New Yorku. Je to složité téma, já v této fázi stále mám ještě takový um, smíšený pohled na úlohu ideologie, protože pokud k jednomu stolu zasednou dva, tři experti, tak se let kdy neschodnou na tom, zda to je problém prostě osobní povahy toho, že ti lidé nemají v životě žádnou perspektivu, žádnou cí, žádný cíl, mají nějaký problém se svou identitou, nejsou integrováni, anebo jestli to je problém skutečně té ideologie, zda ta ideologie je tím hlavním faktorem radikalizace, anebo zda to je jenom něco, co těmhle lidem vlastně poskytne takové černobílé vidění a snadná řešení. Ale obecně já samozřejmě jsem pro práci na prevenci, musíme toho hodně dělat na internetu, uvidíme, zda to zmiňované fórum bude mít výsledky převýchova, eh, dále eh, problematika těch eh, vlastně imámů, a je třeba také e, vlastně mít nějaké cesty, jak zjišťovat včas možnost radikalizace. Já bych hlavně chtěl, aby e, komise e, se soustředila právě i na boj proti islamofobii, na vzdělání, na kulturu, na politiku pro mladé lidi. Myslím si, že už máme hodně programů, ve kterých bychom se na to také mohli zaměřit. Pak tady je problematika evropského islámu, o tom nikdo nechce moc mluvit, ale v Evropě máme 20 milionů muslimů, ten počet se ještě zvýší a musíme jim pomoci v tom, aby to jejich náboženství mohlo prostě fungovat stejně jako eh, ostatní náboženství, otevřeně, uvolněně a v souladu s evropskými hodnotami. To vyvolává i otázku zahraničního financování. Některé uh, Eh, někteří kolegové poslanci tady o tom hovořili, jsou to obtížné diskuse, které budeme ještě muset vést a doufám, že se na tom brzy začne pracovat. Pak tady byla řada eh, otázek ještě k Turecku, paní Gomez. Turecko se stále více podílí na boji proti islámskému státu. Viděli jsme to eh, v Ankaře. To což je pro nás dobrá zpráva pro naše partnerství jsou eh, tady i témata, která tedy jaksi nejsou v mé kompetenci se vztazích s Tureckem, ale já zaznamenávám velký eh, pokrok. Je to jako i u jiných zemí. Ty země musíme zapojit. Pokud budeme prostě, eh, zůstaneme někde na, na balkoně, tak je nějak neovlivníme. Je třeba skutečně s nimi aktivně spolupracovat, zapojit je a to, i to může přispět k zvýšení naší vnitřní bezpečnosti. Děkuji. Děkuji, Žile. Já vím, že si nestihl odpovědět na všechny otázky, nicméně děkuji ti za pokus odpovědět eh, alespoň na většinu. Eh, toho si vážím. A nyní eh, dám slovo Olivierovi. Prosím o prominutí, že tě musím požádat, aby si byl rozumně stručný. Máme spoždění tak pět minut, prosím možná. Dobře, tak jenom telegraficky. Neřekl bych, že zde jednáme nějak improvizovaně nebo uspěchaně. Je pravda, že tragické události v Paříži byly takovým akcelerátorem všech našich činů a samozřejmě jako pekaři musíme pracovat v noci, abychom ráno měli čerstvé výrobky a to se zítra stane také na komisi. Nicméně bych chtěl připomenout, že už deset let máme evropskou strategii boje proti terorismu založenou na čtyřech pilířích to vyplývá jasně ve světle těch diskusí, je to prevence, ochrana, stíhání a reakce. My pracujeme někdy neformálně, včetně s bezpečnostními a spravodajskými službami na všech tady těchto čtyřech pilířích. Všechno, co navrhujeme a všechno, co děláme, vlastně odpovídá tomu vytvořenému rámci. Všechno, co děláme a všechno, co navrhujeme, legislativní a nelegislativní, odpovídá vlastně tomu, aby to bylo zákonné, nutné, proporcionální a dodržovalo základní práva. První cenzor vlastně je samotná komise. Naše vlastní oddělení, naše právní služba vlastně je takovým strážcem ortodoxního dodržování našeho mandátu. Pokud jde o neimplementaci, tak ano, e, to uznávám a mohu potvrdit, že poté, co uplynula e, pětileté, pětiletá přechodní doba Lisabonské smlouvy, e, komise přebírá plnou zodpovědnost za některá porušení a mnoho z těchto řízení pro porušení se chystá. Komise bude naplno, naplňovat roli hlídacího psa smluv já vám dám takový banální příklad nedostatečné implementace. Protože když říkáme neimplementace, tak víme, že něco bylo navrženo, něco bylo rozhodnuto, ať už je to e, zákonné, anebo, nebo legislativní, anebo nelegislativní, a pak to není implementováno. E, důvodem může být e, lecos nedostatek politické eh, vůle, technická nekompatibilita, nedostatek zdrojů. Žil hovořil o eh, zastaralých eh, IT systémech na hranicích a tak dále. Tak já vám dám dva příklady. Europol nyní se snaží napojit na všech 28 členských států aby e, jejich systémy měly úroveň utajení patřičnou pro výměnu informací mezi členskými státy. A některé členské státy o to napojení ani nepožádali. Takže pokud chceme e, hovořit a vyměňovat si informace e, v utajeném režimu, tak nejprve je zapotřebí, jak si natáhnout ty dráty. Je to zadarmo, Europol to dělá. Ale pokud o to někdo nepožádá, tak máme problém. Dále jednotka Europolu pro e, cestující pasažéry. My máme zhruba e, pět tisíc, patrně více, zahraničních bojovníků z Evropy v Sýrii a Iráku. E, z těch zhruba 20 až 20 zemí. Členské státy mají pouze 1500 jmen z jednotek Europolu. To je obrovská mezera. A musím říct, že některé třetí země nám dali více informací e, do Europolu než naše vlastní členské státy. Že to je otázka politické vůle a závazku tak to bych mohl pokračovat dále. K výměně informací už toho mnoho znělo, známe omezení smlouvy. A chtěl bych tady zúraznit ještě jednu důležitou věc. Musíme si uvědomovat, že jsou tu závažné rozdíly mezi spravodajskými službami, e, policií a soudnictvím, pokud jde o jejich mandát, vyšetřovací metody systémy dohledu a celkové cíle. Sběr informací, tedy zpravodajské služby, nepodléhají stejným principům dohledu a nemají stejné vyšetřovací metody jako tradiční policie. To je objektivní potíž, která existuje v členských státech a Žil se snažil nějakým způsobem to eh, skloubit, usmířit a prezentuje Europol jako velký, eh, velké informační centrum. Ano, to je jedna možná cesta. Nicméně eh, tato dělba práce existuje úplně stejně ve členských státech. My se s tím musíme smířit. Má to nějaké řešení? Patrně ano. Je možné spolupracovat na aktuálních problémech bez výměny operativních informací, ale na strategické úrovni ano. A proto my většinou dáváme generálním ředitelstvím komise eh, a radě eh, posouzení rizika. To není sběr eh, zpravodajských dat, to je pouze posouzení a analýza na základě dostupných zdrojů, která předkládá náš názor na to, jaké je riziko u určitého sektoru, u určitého modu operandy. A potom ta patřičná místa, tedy politická místa, rozhodnou o případném opatření. Hodně se toho namluvilo o ochraně v civilním letectví a to vedlo k legislativním změnám, takže je možné prakticky fungovat, ale je to takové učení za pochodu a je zapotřebí důvěry. O to my se vždycky snažíme před tím, než učiní nějaké, nějaké rozhodnutí lidé, kteří jsou placeni mnohem lépe než já. E, pokud jde o e, prekurzory a akční plány pro výbušniny, tak bychom měli akční plán pro e, CBRN už v roce 2008, v roce 2009 jsme měli akční plán pro výbušniny. Všechny tyto akce byly implementovány víceméně. Já jsem hovořil spíše o zpřísnění podmínek u prekurzorů. A také, a to je v pracovním programu komise na roku 2016, zhruba plánováno na polovinu roku, je revize strategie na CBRN. Já jsem byl včera v centru Boršet, dva bloky odsud a předsedal jsem schůzi e, radionukleárních expertů. Zabývali jsme se špinavými bombami. Tady opravdu se toho děje hodně. Dochází k výměně praktických informací, vědeckých znalostí a osvědčených postupů. E, my podáme o tom všem zprávu e, a uvidíme, kde je možné dosáhnout pokroku a kde existují mezery. Pokud jde o sociologii, tak paní, já s vámi naprosto souhlasím, že abychom mohli vypracovat alternativní poselství, abychom jak si dali zaznít důvěryhodným hlasům, tady nestačí vytvářet slogany. Musíme lépe pochopit ty jevy, které jaksi jsou v podhoubí. A pokud špatně chápeme problém, nemůžeme přinést správné řešení. Tady nejde o nějaké leitmotivy nebo nějaké slogany. Tady je nesmírně důležitá e, práce centra RAN, e, které e, vlastně předchází od analýz, analýz provádím návštěvy a má spoustu eh, dobrých kontaktních bodů a osvědčených postupů. Eh, pokud chcete vědět, co se děje v Dánsku nebo v Barceloně, tak tam kliknete, je tam telefonní číslo vedoucího projektu a tak dále. Eh, a od tohoto analytického stadia je potřeba přikročit k akci. K takovým tom krokům dochází s naší podporou a provádí se mise do členských států a do třetích zemí. A já nechápu ten, tu vaši poznámku, že od ledna to nefunguje správně. Pokud si správně vzpomínám, tak poslední Peníze eh, na projekt RAN jsme utratili v září. Poslední workshop eh, se konal v Londýně právě na téma IT. Mezitím jsme samozřejmě eh, pokračovali ve výběrovém řízení do nového centra RAN, ale předchozí smluvní partner pokračoval na plný plyn až do září. A zpráva o jejich činnosti, pokud si ji najdete, ukáže, kolik proběhlo schůzí, kolik bylo účastníků, kolik vzniklo dokumentů a projektů Eh, tady vás můžu uklidnit v tomto bodě. A poslední dvě drobnosti k praní špinavých peněz. Ve čtvrté směrnici proti praní špinavých peněz eh, chybí určité, určité aspekty. Je, tato směrnice vychází z právního základu vnitřního trhu. A praní špinavých peněz je částečně, ale nekoherentně kriminalizováno v téměř všech členských státech. A my si myslíme, že by bylo užitečné, a to je zatím předmětem úvah, neříkáme, že to tak bude, by bylo dobré e, jakožto doplněk, ne náhražku, ale jakožto doplněk k, ke směrnici 83.1, abychom harmonizovali e, kriminalizaci praní špinavých peněz. Opakuji, většina členských států to tak má, ale jsou tu určité díry, například e, vlastně určité, určité specifické postupy, to je příliš technické, ale tady je e, prostor pro přidanou hodnotu. A konečně naposledy mohu ujistit a uklidnit švédské lovce. Chtěl jsem pouze říci, já jsem, já jsem vlastně argumentoval naopak než vy. Náš velký problém je e, černý trh buď s vyřazenými e, samopaly, anebo černý trh s armádní výzbrojí, první ruky nebo z druhé ruky z určitých třetích zemí v sousedství Evropské unie. To je ten velký problém, který máme. A aby to bylo proporcionální, tak uvidíte, že v té směrnici jsou různé kategorie střelných zbraní, některé jsou naprosto zakázané, jiné jsou přijímané nebo povolované na základě licence, což je patrně ten případ lovců a tak dále. Jinde stačí prohlášení a jiné budou volně dostupné. My to celé ale revidujeme, jak už jsem říkal ve svém úvodu a to v duchu volného pohybu zboží. E, nyní, tak, tak to tedy původně bylo, ale nyní chceme mnohem více e, vnést jaksi ducha bezpečnosti. Takže švédští lovci si nemusí dělat starosti, pokud bude existovat silný národní systém e, buď licencí a priori, anebo registrací. Děkuji, Oliviere, děkuji, že si odpověděl na ty specifické otázky poslanců. Vážení kolegové, to byla velice intenzivní a dlouhá debata, poměrně hodně jsme přetáhli, ale to je záměrné. To bylo moje rozhodnutí, já jsem nechal poslance hovořit déle protože zpětná vazba na tyto události, o kterých se hovoří také v trialozích, je velice důležitá. Já doufám, že naši řečníci to ocení. Vypadalo to jako pouhé podávání hlášení, ale e, byla to diskuze o klíčových otázkách, na kterých pracujeme, otázkách implementace a vymáhání práva. Byla to tedy velice intenzivní debata, které se zúčastnili skoro všichni přítomní poslanci, což je dobře. Děkuji vám tedy všem třem za váš čas eh, dnes dopoledne. A vám, kolegové, také děkuji za dnešní čas a omlouvám se našemu hostovi k příštímu bodu a děkuji za trpělivost. A kolegové, prosím, pokud eh, odejdete v tichosti, můžeme se přesunout k dalšímu bodu pořadu jednání. colleagues, as um, our guests. Tak eh, vážení kolegové, než náš host eh, dorazí k předsednickému stolu, chtěl bych uvést tuto zprávu. Omlouvám se všem kolegům, kteří čekají na tento bod, omlouvám se za to spoždění, eh, já to beru na sebe že se to stalo. Máme tu bod 22, dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou a bod 23, dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Černou horou. E, tyto body projednáme v rámci společné debaty a já e, tu vítám paní Michelle Konings, která si právě sedá e, předsedkyni Eurojustu která nám nejprve představí e, akce, které učinilo kolegium Eurojustu na základě externího hodnocení e, jejich aktivit a obecněji e, pohovoří o implementaci rozhodnutí o Eurojustu. Možná také paní ředitelka řekne pár slov o dvou dohodách o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou a Eurojustem a Černou horou Eh, což jsou témata, kde výbor Libe je konzultován. V druhé části debaty si vyslechneme zpravodaje v Libe, nejprve paní Kaufmann a omlouvám se tedy oběma zpravodajům za to spoždění ještě jednou. Omlouvám se tedy paní Kaufmann a Natalii Grisbeck, která je zpravodajkou pro dohodu o spolupráci mezi Eurojustem a Černou horou. Eh, poté dám slovo poslancům, kteří si budou přát vzít slovo. Ještě jednou omlouvám se všem kolegům, kteří čekali na tento bod. Nejprve tedy začneme eh, paní Konings. A možná prosím o něco stručněji, než jste měla původně v úmyslu, abychom si vynahradili eh, ten ztracený čas eh, a také kvůli zpravodajkám, eh, které možná budou muset odejít o něco dříve. Takže prosím, pokračujte a děkuji, že jste přišla. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážení zpravodajové výboru Libe. Pro mě je vždycky ctí a potěšením eh, dát vám informace o aktivitách Eurojustu. Eh, my budeme, nyní prezentujeme zprávu o externím hodnocení eh, Eurojustu. Jde o nezávislé externí hodnocení E, celý tento projekt se bude opakovat e, vždycky po pěti letech. E, toto je tedy to první které, hodnocení, které jsme podstoupili. Akční plán Eurojustu byl mezi tím odsouhlasen a schválen schválen 24. Eh, listopadu eh, kolegiem a zpráva eh, De Jong, která je nezávislá, se soustředí zejména na tři body. Eh, soustředí se eh, na to, jakým způsobem Eurojust na základě rozhodnutí rady eh, naplňuje operativní cíle a konečně jde o efektivitu a účinnost Eurojustu. Ve zprávě Ernst a Young se hovoří o tom, že většina věcí probíhá dobře a zpráva samozřejmě zdůrazňuje oblasti, kde je možný manévrovací prostor pro zlepšení. Je zapotřebí říci, že některá doporučení přímo odkazují na to, že eh, opatření nemá učinit Eurojust jako takový, ale členské státy a zákonodárci. Eh, já bych chtěla zdůraznit tedy to, co se týká samotného Eurojustu a odliším od toho to, co se týká dalších aktérů. Eh, pozitivní je ve zesporu operační práce. Tady jsme získali velice dobré hodnocení Máme důvěru eh, členských států, která je klíčová, nám se to tedy daří a máme čím dál vyšší eh, pracovní zátěž, ale přitom nám stagnují zdroje, které jsou omezené, přesto eh, se nám daří pracovat dobře. a to na, na základě patřičné podpory. Doporučení byla formulována v osmi oblastech. Tím prvním doporučením je e, i, po, i nadále sehrávat aktivní roli v implementaci rozhodnutí Rady z roku 2008. Tady existují samozřejmě důležité vazby e, s pracovní skupinou Žanval, e, která dokončila svou zprávu o šestém, hodnocení, o šestém kole vzájemných hodnocení. Akční plán byl e, kolegiem schválen v říjnu 2008. E, to je tedy role rady, pokud jde o rozhodnutí z roku 2008, tedy ty vazby mezi těmito zprávami. E, ta zpráva také přichází v pravý čas, kdy rada i Evropský parlament budou debatovat velice zajímavě, doufám, o dalším vývoji Eurojustu v rámci nařízení o e, Eurojustu a na základě smlouvy o fungování Evropské unie. Opravdu myslím si, že je to dobře načasováno, to, to externí hodnocení. E, to, co říkají vnější hodnotitelé a to, co říkají naši vlastně klienti, zákazníci, e, jak si představují další implementaci rozhodnutí rady, to do sebe dobře zapadá. I to, jak Eurojust sám si představuje své následné akce na základě doporučení. První sada doporučení se tedy týká článku 12 rozhodnutí rady a to je, jsou národní koordinační systémy eh, Eurojustu. V tomto ohledu jsme učinili několik kroků, například v roce 2008 jsme eh, zahájili FISH Suédoise, což je eh, zpráva o fungování ENCS ve všech členských státech. Dále Máme národní korespondenty pro e, Eurojust, kteří působí přes extranet. E, my e, tyto složky aktualizujeme jednou za rok a skýtáme tak dobrý přehled o stavu implementace ENCS v členských státech. Kromě toho organizujeme pravidelné, pravidelná setkání s národními korespondenty Eurojustu, schůze proběhly v roce 2012 a 2014 a další se plánuje na únor 2016. Tam se tedy sejdou e, všichni. E, experti mohou si vyměňovat své poznatky, své know-how o tom, jak fungují ENCS. E Kromě toho také probíhají schůze mezi Eurojustem a HAM. Tady jde o národní kontaktní body o, a o kompetence Eurojustu. Na ty národní kontaktní body mají za úkol šířit povědomí o Eurojustu a hledat synergie. Na druhou stranu eh, Eurojust také podporuje zapojení členů ENCS do marketingových seminářů. Eh, my máme marketingová semináře, kdy vlastně informujeme zákazníky o tom, jak Eh, co nejlépe využít našich služeb. Eh, plánujeme eh, tedy i další marketingové semináře, což jsou pravidelná setkání členů a různých cílových skupin, které se snaží o ten marketing společně s členy ENCS e, e Eh, za účelem co nejjasnějších informací. A konečně eh, takový technický bod eh, se týká toho, že kolegium hledá způsoby, jak členové národních koordinačních systémů mohou mít přístup do managementového systému Eurojustu. Tak kolik vteřin ještě mám rád, abych pokračovala? Mimo mikrofon předseda. Zhruba pět minut ještě? Dobře. Takže velice stručně, to se týká bezpečného připojení. V současnosti máme 14 zabezpečených připojení, ale členských států je 28. To znamená, že i nadále budeme komunikovat s členskými státy, zvyšovat e, své úsilí a e, zjišťovat, jakým způsobem by mohli být připojeni na nás. Na dalším slajdu e, uvidíte, E, zmínku o článku 13. To jsou informace, které by měly být Eurojustu předávány. Tady se snažíme o inteligentní a snadný způsob předávání informací o přeshraničních vyšetřováních a přeshraničních případech, o kterých by Eurojust měl vědět. Pak je tu ještě další úhel pohledu a to je článek 13a, tedy, aby, tedy že my předáváme zpětnou vazbu členským státům. Tady jsme podnikli určité kroky e, za účelem pravidelné zpětné vazby pro národní e, orgány za účelem eh, harmonizovaného přístupu k datům, který jsme přijali v roce 2014. Je to obecná politika o eh, osobních údajích v rámci systému řešení případů. Plánujeme také mechanismus každoroční zpětné vazby pro členské státy eh, ohledně jednotlivých zemí. Je to tedy každoroční zpráva vždycky o hodnocení operačních aktivit pro určitou zemi v rámci stále doporučení 1 eh, eh, eh, má být vlastně koordinační systém on-call. Od vstupu nařízení v platnost to existuje, ale nevyužívá se to nějak zvlášť. Zákazníci eh, jsou zvyklí nám telefonovat eh, z mobilů ve dne v noci, ale nějaké jediné kontaktní místo, eh, které funguje a které je implementováno, se využívá pouze příležitostně, ale úspěšně je možné potom v urgentních případech nasadit odposlechy a tak dále. Nicméně, jak říkám, nevyužívá se to příliš nadšeně, abych tak řekla. Eh, druhé doporučení zní Eh, posílit strategické plánování eh, prostřednictvím vytyčení omezeného počtu priorit, eh, zmobilizovat zdroje Eurojustu právě za účelem naplnění těchto priorit, ale přitom si ponechat dostatečné množství flexibility, aby Eurojust mohl reagovat na nečekané žádosti. My jsme organizace řízená poptávkou, takže bychom měli reagovat na všechny možné žádosti, nicméně vzhledem k agendě vnitřní bezpečnosti a agendě migrace od začátku letošního roku a na dalších pět let jsou toto ty hlavní priority eh, ze všech priorit. Ty priority jsou tři. Terorismus, eh, ilegální pašování migrantů a kyberkriminalita. Otázka tedy zní, jak se soustředit na strategickou práci právě na těchto prioritách a jak alokovat eh, dostupné zdroje tam, kde je to nutné na administrativní podporu těmto prioritám, jakmile budou definovány a schváleny. Bod 3 eh, na dalším slajdu. Eh, Ernst Young se také domnívá, že zákonodárci by měli jasněji specifikovat role a odpovědnosti, eh, které mají různí aktéři v Eurojustu. A to je práce pro vás, mimo jiné, a také pro radu. Tedy jaké, jaká je role a mandát kolegia, předsedy a administrativního ředitele. My neočekáváme tedy zásadní změnu eh, pracovních metod, pouze její zefektivnění. Eh, pokud jde například o eh, výkonný výbor, tak o to, aby měl více delegovaných pravomocí. A to je proces, který zatím probíhá. Bude to stanoveno, bude to vytesáno do kamene v podobě nařízení, což je součástí úkolu zákonodárců. E, doporučení číslo čtyři e, žádá Eurojust, e, aby zjednodušil práci vnitřních podstruktur kolegia. My máme týmy a pracovní skupiny a task forces a chtěli bychom přejít na přístup více orientovaný na projekt, vždycky časově omezený a s jasnou odpovědností a jasně monitorovaný. Tím se vlastně vracím už k bodu číslo dvě, což bylo zřízení strategických priorit. Doporučení číslo pět Eh, Ernst Young se domnívá, že je zapotřebí vypracovat pravidla pro ústřední eh, pracovní praktiky tak, aby byly koherentnější, protože to má dopad na účinnost a efektivitu. Máme 28 eh, členů, 28 národních kontaktních míst, to znamená 28 různých právních systémů a mentalit a jde tady tedy o zjednodušení fungování v rámci závazných pravidel a nezávazných pokynů. To probíhá, my v tom pokračujeme a rozhodne se e, v první čtvrtině roku 2016. Pokud jde o ta předchozí doporučení, e, tak musím říci, že plánování akcí a schůzek e, Eh, už probíhá schůzek, kde má být učiněno rozhodnutí právě na základě těchto eh, dosavadních eh, monitorovaných úvah. Doporučení číslo 6 je další. Ernst Young se domnívá, že Eurojust by měl zjednodušit operační procedury ve svých národních místech tak, aby mohl poskytovat homogennější podporu E, svou administrativou. E, my hodně pracujeme na operačním manuálu, který bude patrně dokončen na konci letošního roku a e, začneme s implementací operačního manuálu poté. Jsou to různé pracovní toky, různé procedury, ale jde tady o to, že Evropa je více než součtem těch 28 eh, procedur. A sedmé předposlední doporučení eh, se týká toho, že Eurojust by měl i nadále eh, posilovat management založený na výsledcích a zvýšit efektivitu a definovat a implementovat pracovní program a plnit strategické úkoly. To je oblast, kde Eurojust Eh, byl měřen po, po, indikátory výkonnosti eh, podle každoročních pracovních programů a je zapotřebí koherentnější monitorovací systém v roce 2016. My víme, co všichni administrátoři dělají v konkrétních priority, prioritních oblastech a strategických záležitostí, ale stejné hodnocení bychom měli také uplatňovat na operativní složku eh, v členských státech. Eh, konečně doporučení 8 eh, od Ernst a Young zní i nadále proaktivně slaďovat operační práci s evropskými prioritami a přitom eh, si zachovat přístup založený na poptávce u všech organizačních a operačních aktivit. Děkuji, Michel. Já teď vyvolám zpravodajky a nejprve Silvian Kampfman, máte slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, paní Konings. Byla to velice obšírná prezentace, takže ještě jednou za ní srdečně děkuji. Já vlastně jsem si před dnešním zasedáním také jsem se dívala na to hodnocení Ernst Young a vzala jsem to na vědomí a myslím si, že samozřejmě je potřeba, eh, je důležitou roli hraje další rozvoj Eurojustu, tak jak je to tam uvedeno, co se týká spolupráci s Ukrajinou, tak bych chtěla položit jednu otázku ve vaší prezentaci to hraje určitou roli a také v hodnocení ze strany Ernst and Young. Zjevně jsou ještě stále problémy ve výměně informací s členskými státy. A možná byste mohla trošku popsat, jaké jsou ty základní problémy, proč tato výměna informací e, neběží tak, jak bychom si všichni přáli a jak bychom si to představovali. Co se týká dohody o spolupráci s Ukrajinou, Vzhledem ke krátkému času mám jenom několik málo připomínek. Jde o dohodu o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou v souvislosti s bojem proti závažným trestným činům, zejména v oblasti organizovaného zločinu a terorismu. Tato dohoda obsahuje určitou operativní spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou, například propojení orgánů zasílání z Ukrajiny do Eurojustu ohledně výměny informací také důležité, za důležité považuji také eh, kon, společnou kontrolní instanci krom, podle článku 26 usnesení o Eurojustu a společnou kontrolní instanci tak, a, takže všechny návrhy, které jsou vlastně obsaženy v té dohodě, tak aby byly také realizovány a převzaty a aby vlastně výměna těch informací byla řádně prováděna regulaci, protože Ukrajina je součástí té dohody z roku 1981 a také vlastně zajišťuje aby vlastně byla nezávislost u dohledových orgánů nebo dohled, orgán, dohledu orgánu, tedy orgánu dohledu nad výměnou informací, také ombudsman, tedy aby byl nezávislý. Jinak si myslím, že je to dobrá dohoda, která je připravena a že by parlament měl odsouhlasit tuto dohodu, tak jak je připravena. Děkuji. Děkuji Sylvie. Natali Grisbeck, která je zpravodajkou pro spolupráci mezi Eurostem a Černou horou. Merci. Eh. Děkuji, Klaude, děkuji paní eh, předsedkyně za to, že jste vyjádřila cíle, které si stanovuje Eurojust na následující období. Já budu stručná, i když normálně bychom měli mít více času, abychom se zmínili tady o těchto dvou věcech, abychom je podrobněji posl- popsali. Já bych pouze připomněla kolegům, že v do postupu podle dohody parlament je jen konzultován a ne e, v rámci konformního stanoviska, ale jde pouze o proforma konzultaci v uvozovkách, takže není možné skutečně pozměnit, upravit tuto dohodu, můžeme pouze dát nebo ne náš souhlas těmto dohodám o spolupráci. Také jste připomněla, paní předsedkyně, že v posledních letech Eurojust zažívá trvalý rozvoj a vlastně je jeden z aktérů eh, justiční spolupráce v trestní oblasti. A, a současně s tímto zvyšováním také eh, je zde boj proti organizovanému zločinu, který zažívá vlastně možnost eh, rozpouštění, roz, Eh, vlastně tady těchto organizovaných skupin a toto všechno vede k, to, k pochopení, že koordinovaná efektivní spolupráce a zejména koordinovaná reakce, která musí být odpovědí na evropské úrovni, je skutečně zásadní věcí. A v této perspektivě role agentury, zlepšování tedy spolupráce, je, má také samozřejmě naprosto zásadní roli, jak jste správně připomněla a jak neustále vysvětlujeme u všech eh, témat v tomto výboru, zejména několik dní po tom otřesném eh, atentátu v o otřesných útocích v mých zemích. Chtěla bych to zdůraznit, protože skutečně doufám, že lidé, kteří byli zasaženi, jejichž rodin se dotkl tento pařížský atentát, tak vlastně pravděpodobně doufám, že vyslechnou tuto veřejnou debatu, protože ono to ještě zase možná vedlo k tomu, že jsme ztratili zase ještě více na důvěryhodnosti Evropy co se týká tedy těch budoucích výzev, nicméně budoucnost je také přítomnost v členských státech a to málo, co může Evropa dělat v zemích. Evropa, eh, budoucnost to není zítra, budoucnost to je dnes, to, co můžeme dělat v oblasti výměny. A pokud dohody neumožňují dělat některé zásadní věci, tak je změňme, upravme a dejme na to odpovědi. Eh, tak aby Evropa skutečně v tom krátkém čase, kdy se toho můžeme účastnit, udělala krok předu. Takže co se týká organizovaného zločinu, každý den, skutečně každodenně vidíme, že ten terorismus, podvody, korupce nezná hranic každodenně vlastně nejen, že pouze to vidíme, ale zažíváme skutečnost, že nebezpečí všech, všeho typu teroristé, mafiáni, zločinci neznají hranice a že naše odpovědi, naše reakce také nemůžou mít hranice. A pokud vlastně bychom mm, měli mít eh, mezivládní spolupráci, tak musí být dynamická, musí být efektivní a musí usnadňovat vyšetřování, usnadňovat ta, ta šetření, ty postupy. To by mělo být v čele té agendy. A co se týká ty dohody, to jsou velmi klasické dohody, abych tak řekla. V podstatě jsou podobné v, ve své struktuře textu textu jsou podobné tedy těm dohodám, které již byly uzavřeny, obsahují tedy ta klasická ustanovení, cíle posilování spolupráce, jmenování spojovacích eh, úředníků, kontaktních míst a tak dále. Takže v mých očích, stejně jako se domnívám, že v očích mé kolegyně, která o tom velmi stručně pohovořili, nepůsobí tato dohoda nějaké specifické problémy a vyzývám vás, vážení kolegové, abyste tyto dohody schválili, nicméně bych měla tři, čtyři velmi rychlé otázky. První, mohli byste defi, mohla byste definovat, paní Koningsova, jaké jsou důvody, že jste upřednostnili tyto dva státy? Je to tedy boj samozřejmě proti organizovanému zločinu na Balkáně, ale nic nevíme, kam vlastně dřív skočit, protože ten organizovaný zločin opravdu na nás vyskakuje ze všech stran. Proč se tedy vy, vybrali tyto dva státy a ne třeba Kosovo nebo jiné státy z Balkánu? Proč upřednostňujete tedy tyto státy? A druhá otázka, jaké jsou priority které, dává, které máte na vašem programu a které státy podle Eurojustu jsou definovány jako upřednostňované, jako prioritní v těch vašich cílech. A třetí otázka. Vzhledem ke zprávě o činnosti za rok 2013 zmínila jste se o prioritním rázu uzavření dohody s Ruskem. Jak na tom jsme tedy ztratilo se to někde v propadlišti dějin, nebo pracuje se na tom, jedná se o tom ještě. A poslední, no předposlední otázka. Bylo by možné, aby Evropský parlament byl pravidelněji informován o prioritách v těchto klíčových oblastech, o policejní spolupráci s jinými státy a o přenosu údajů. A konečně poslední klasická otázka, také klasická v tomto výboru ta dohoda o spolupráci Eurojustu zdá se mi ještě nevstoupila v platnost. Jaká je efektivnost těch dohod? Máte nějaké statistiky, které nám opravdu k něčemu slouží a jaká je efektivnost toho spojovacího prokurátora nebo spojovacích soudců, spojovacích úředníků? Je to transparentní, má to nějaké dopady, je, mohli bychom mít více informace, možná ne teď v tom čase, který nám zbývá, ani nás tady není navíc příliš mnoho ale zda bychom mohli dostat tyto informace později, abychom měli větší přehled a více transparentnosti o tom. Děkuji, dva poslanci se přihlásili. Pan Štětina, který je stínový zpravodaj pro bezprávy. Takže pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně je velkou ctí být stínovým zpravodajem těmto dvěma zprávám. Co se týká Ukrajiny. Ukrajina prožívá velmi těžké časy, je ve válce. Spolupráce Ukrajiny s Evropskou unii je z mého pohledu nesmírně důležitá. Ukrajina nepochybně potřebuje stabilního partnera, jedině tak bude schopna udržet se na cestě pokroku a reform. Spolupráce s Eurojustem je velmi pozitivním krokem vpřed, jak pro Ukrajinu, tak pro Evropskou unii. A co se týče Černé hory, pro Černou horu jako kandidátskou zemí Evropské unie je uzavření této dohody velkým přínosem. Nové smluvní vztahy Černé hory s Evropskou unii posilují integraci země do struktury Evropské unie a do budoucna také usnadňují přípravu země na samotné členství v Evropské unii. Děkuji za pozornost. Děkuji i za stručnost. A nyní Ana. Já jsem velice ráda, že vás vidí mezi námi a chtěla bych se vás zeptat, jak úspěšně ve své práci Ehm, přesvědčujete členské státy, aby skutečně spolupracovali, pokud jde o účinnou soudní spolupráci, ať už v boji proti terorismu, eh, organizovanému zločinu, korupci a dalším problémům. Eh, v Portugalsku máme státní zástupce, kteří klidně oficiálně řeknou, že se jim nedaří Eh, plně spolupracovat třeba s německými orgány v mm, eh, oblasti eh, korupce při prodeji ponorek. Přestože v Německu už lidé byli odsouzeni za korupci a za úplatky našich portugalských úředníků a také řeckých úředníků. A ta spolupráce vlastně fungovala tak, že státní zástupci v Německu uzavřeli dohodu s těmi eh, obviněnými v tom smyslu, že by vlastně informovali o těch, eh, kteří přijímali ty úplatky v Portugalsku a v Řecku. Já už jsem vás na toto upozorňovala. A, eh, jak se tedy stavíte k tomuto rozhodnutí? Protože členské státy ve velice zjevných případech korupce, které mají přeshraniční povahu, prostě nespolupracují. A když se jedná o síť pladeb eh, prostřednictvím různých jurisdikcí, tak prostě stejným způsobem může docházet i k praní špinavých peněz pro účely terorismu a spousta dalších vazeb. Předseda, ano, máme ještě dvě, dva body na programu. Ano, já doufám, že tyto dohody budou důležité eh, i proto, abychom třeba Ukrajině pomohli s bojem proti korupci, protože ta korupce u nich je zase hodně vázána i na korupci v našich systémech. Děkuji, děkuji kolegové. Moc se omlouvám. Os, omlouvám se vám, Michel. Myslím, že i posledně, když jste tady byla, tak ten harmonogram byl také takto napjatý, eh, kdy vlastně jste přišla na řadu se spožděním. My jsme tady eh, diskutovali o boji proti terorismu, pak tady máme ještě dvě písemné otázky a příslušní poslanci jsou přítomní, takže během několika následujících minut to musíme zvládnout. Takže prosím o reakci na tyto otázky. Eh, příště, až přijdete, tak eh, to načasujeme nějak výhodněji pro vás, abyste měla více času k dispozici a ostatně i poslanci, aby měli více času. Takže prosím, jestli můžete tyto eh, otázky zodpovědět poměrně stručně. Děkuji, pane předsedo. Já srdečně děkuji za vaše otázky, paní Kaufmann. Skutečně to sdílení informací je důležité. ENCS je vlastně snahou mít takovou síť. Je to zjevně důležité pro boj proti organizované trestné činnosti a proti terorismu mít, eh, sil, mít síť, eh, která je silnější než sítě zločinecké. Takže ty příslušné články jsou velice důležité. A zvláště v terorismu už to řešíme 10 let. V roce 2005 byla ta povinnost bylo to rozhodnutí Rady z září 2005, podle které členské státy musely poskytovat informace Eurojustu. Máme vlastně národní korespondenty nebo partnery pro terorismus a tam je tady ta povinnost pravidelně informovat Eurojust a vyměňovat informace a to se týká právě teď i informací e, o zahraničních bojovnicích, operativních i strategických záležitostí. To bylo převedeno i do rozhodnutí z roku 2008 a článku 13. A teď se snažíme, aby ENCS se zaměřilo hlavně na ty priority. Pochopitelně státní zástupci v řadě zemí e, hodně spolupracují a my chceme, aby to bylo pravidlem, abychom měli zpětnou vazbu, snažíme se s nimi pravidelně setkávat a chtěli bychom mít i specializovanou síť se specializovanými zákazníky, státními zástupci, abychom měli přehled o tom, co strategicky se děje právě v těchto prioritních oblastech. Takže každé iniciativy se snažíme využít k zajištění toho, že ty, ta naše síť bude silnější než ty jiné sítě. A to je takový raison d'être NCS. Já děkuji za tu pozitivní zpětnou vazbu, kterou se zmiňovala zvláště vy, pokud jde o Ukrajinu a návrh dohody je SB se také na to dívá pozitivně, řeší se e, tato otázka i ombudsmanem, pokud jde o ochranu údajů, takže to považujeme za dostatečnou záruku a u Černé hory e, také e, zřejmě tomu tak je. Pokud jde o určení priorit, když se podívám na ty otázky, vychází to z našich zkušeností. Máme samozřejmě zkušenosti s Ukrajinou. Za posledních 10 let to bylo 62 případů, bylo k tomu 25 koordinačních schůzek, byla tady jejich účast ve společném vyšetřovacím týmu, byly to velice významné, vysoce profilové e, kauzy. Eh, máme také spolupráci v oblasti podvodů s DPH, pašování eh, cigaret, počítačové zločiny, důležitá témata. A pokud mají e, vlastně dohodu o soudní spolupráci, tak jako je tomu i u jiných zemí, tak víme, že vždycky pak strana na země je o to aktivnější. A to i, myslím, je odpovědí na otázku paní Grisbeck. Takže děkuji za vaše povzbudivá slova. Pokud skutečně chceme efektivně bojovat proti organizovanému zločinu, tak rozhodně potřebujeme i trestně právní reakci. Je třeba, aby se zločinci dostali před soud a to podle právního státu. Můžeme v tom sehrávat úlohu. Měli bychom být zapojeni i do té agendy o bezpečnosti a migraci, ale to je zase jiná diskuse, takže s vámi skutečně souhlasím. Pokud jde o to stanovování priorit, eh, tady byly možná ty otázky, proč zrovna Černá hora. Je to součást západobalgánského regionu a v posledních letech jsme zaznamenali, že je zcela nezbytné při koordinaci, vlastně, aby se západní Balkán v tomto přiblížil k EU, patří ke kandidátským zemím a pokud jde o Černou horu, Není to tolik případů, jenom 10 případů, neúčastnili se koordinačních schůzek, ale v současné bezpečnostní situaci skutečně musíme posílit spolupráci se západním Balkánem. A to se právě sou, eh, souvisí i s bojem proti zahraničním bojovníkům, řešením eh, ilegální migrace. A oni mohou díky dohodě s námi vyměňovat operativní informace a to bude velice důležité pro eh, budoucnost. S Ruskem probíhají jednání, ještě nejsou uzavřena kvůli problémům s ochranou soukromí a údajů. My se snažíme zcela transparentně eh, se s vámi podělit o naše zkušenosti s bojem proti organizovanému zločinu a terorismu. Potřebujeme vaši pomoc, potřebujeme vaši podporu a máme vlastně sedm dohod o soudní spolupráci, vlastně i styční státní zástupci by do toho měli být zapojeni. Je to také případ Norska a Švýcarska, kde máme vynikající e, spolupráci. Máme tam vlastně styčného státního zástupce z Norska a Švýcarska, což je velice užitečné e, i pro řešení těch příslušných kaus. Například Anders Breivik, tam jsme koordinovali v roce 2013 a právě díky pomoci styčných eh, eh, státních zástupců z Norska a Spojených států se nám pomohlo, eh, se nám dařilo lépe spolupracovat. Máme také koordinační práci v síti pro boj s terorismem. V listopadu došlo k několika zatčením i v úzké spolupráci se Švýcarskem, Norskem a dalšími zeměmi EU. Takže ti styční Eh, státní zástupci jsou rozhodně přidanou hodnotou. Vidíme to na kvalitě i počtu těch případů. A pokud jde o Ukrajinu a Černou horu, Byla tady, byly tady zmíněny případy, které se týkají Ukrajiny. Jsou to podvody, praní špinavých peněz, korupce. Takže skutečně ta dohoda je potřebná. A úplně poslední věc k tomu, co říkala paní Ana Gomez my všichni musíme přesvědčovat členské státy, aby řádně a více využívali těch poskytovaných eh, služeb. My poskytujeme služby, řídíme se poptávkou, pracujeme na základě požadavků. Máme článek 85 smlouvy o fungování EU, který dává více možností na iniciativy a ve světle současné bezpečnostní situace možná bychom to mohli ještě více propracovat, protože všechny členské státy eh, žádají o pomoc, ale ne vždy mají ty správné možnosti pro to, aby se vlastně zrychlil a zefektivnil boj proti určitým formám trestné činnosti. Snažíme se je orientovat na řešení, víme, známe ty problémy a snažíme se nabízet rychlá řešení, rychlé reakce, rychlá opatření a to je vlastně i důvod, proč jsme byli zřízeni a o co se s vaší podporou snažíme. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím, že to byl velice dobrý závěr. Pokud jde o tuto organizaci, děkuji předsedkyni Eurojustu. Omlouvám se, že jsme vám ten čas trochu zkrátili a děkuji také zpravodajům za prezentace a také kolegům, kteří se zapojili do diskuse. Ještě musím zmínit to lhutu eh, pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to 16. prosinec a pouze v angličtině. Takže teď, kolegové, rychle vím, že tlumočníci by neměli přetahovat a máme tady všechny pro poslední dva body. Vidím, že Soraya Post na ten první tady není. A vy tedy Soraju nahradíte dobře. Takže bod 24a, to je otázka na Evropskou komisi z 9. dubna 2015. Paní Soraya Post a další 35 poslanců poslali dotaz na provádění eh, rámcového rozhodnutí rady. Eh, odpověď komise přišla 1. července, to znamená mimo tu šestitýdenní lhůtu podle eh, článku 135 jednacího řádu. Podle článku 130 bod 4 autoři žádali, aby tato otázka byla zařazena na program výběru LIBE pro výměnu názoru s komisím, takže dám slovo paní Aně Het, která tady dnes zastupuje Soraju Post, potom zástupci komise a potom případně dalším dotčeným členům. Takže nejprve má slovo Avna, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. V Evropské unii dnes vidíme jasně, jak sílí rasismus a xenofobie. Je to vidět na násilných trestných činech, které jsou motivovány rasismem a xenofobií. Je to nesmírně nebezpečný vývoj, čehož jsme viděli v poslední době strašlivé příklady. A tento vývoj je závažnou hrozbou pro naši demokratickou společnost. Rámcové rozhodnutí komise je jenom jeden z mnoha důležitých instrumentů, které jsou zapotřebí zapotřebí k vyřešení této situace. Já jsem četla zprávu komise z loňského roku a z ní plyne, že existují nedostatky v implementaci rámcového rozhodnutí v mnoha zemích. Zejména se to týká z toho, zda rasistické a xenofobní motivy trestného činu jsou považovány za přitěžující okolnosti. V této zprávě komise prohlašuje, že bude vést bilaterální dialogy s členskými státy během roku 2014, aby napravila nedostatky. Tutéž odpověď odpověď komise eh, poskytla na písemnou otázku. Sice, že probíhají bilaterální dialogy. Nicméně eh, brzy máme rok 2016 a já bych chtěla, aby nám komise pověděla, jak to vypadá s implementací rámcového rozhodnutí v členských státech a s těmi problémy, které komise zmínila ve své zprávě. Zda jsou vyřešené nebo ne. Pokud ne, eh, není nejvyšší čas zahájit řízení pro porušení povinností No pokud jde o zločiny z nenávisti proti osobám LGBTQ, komise neodpověděla na písemnou otázku. E, tyto osoby jsou často terčem násilných činů z důvodu své sexuální orientace nebo sexuální identity. Parlament několikrát žádal komisi, aby zvážila možnosti rozšířit rámcové rozhodnutí co do oblasti působnosti také na tyto činy e, e, to není, není obsaženo v té zprávě o rámcovém rozhodnutí. E, neměla by komise také zvážit e, jiné způsoby, například legislativu na evropské úrovni o zločinech nenávistí proti LGBTI? E, děkuji. Ano, my máme velice málo času, takže já dám nyní slovo komisi. A prosím, odpovězte zkrátka na tu otázku, tedy proč jste neodpověděli na tu předchozí otázku. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji vám za možnost odpovědět na položenou otázku. Ano, jak bylo zdůrazněno už několikrát tady v parlamentu, Eh, a vzhledem k současné eh, uprchlické krizi a teroristickým útokům, které postihly eh, Evropu, je boj proti rasismu a xenofobii, včetně, včetně transpozice dotyčného rámcového rozhodnutí o boji prostřednictvím trestního práva je prioritou. Komise má za úkol rigorózní vymáhání tohoto nástroje a už několikrát prohlásila, že nebude váhat využít využívat svých pravomocí daných eh, smlouvou v případě neplnění předpisů. Eh, po přijetí zprávy v roce 2013, zprávy o implementaci tohoto nástroje, eh, o kterém se hovoří v otázce, vzhledem k vypršení přechodného období Lisabonské smlouvy. Komise začala s bilaterálními rozhovory písemnými i ústními členskými státy a vyslovuje předběžné znepokojení ohledně transpozice a implementace rámcového rozhodnutí a e, požaduje nutné objasnění od členských států. E, komise zjišťuje, že od přijetí zprávy došlo k pozitivnímu pokroku v mnoha členských státech, e, které pozměnili svou trestně právní legislativu tak, aby byla v souladu s rámcovým rozhodnutím. Nicméně důvody ke znepokojení stále trvají a vzhledem k výsledku bilaterálních dialogů hodlá komise eh, podniknout předběžné kroky eh, vedoucí k řízení pro porušování předpisů. E, mezitím komise se snaží o efektivní implementace e, těchto předpisů e, přímo v terénu a v tomto kontextu, jak bylo oznámeno v závěrech prvního ročního kolokvia o základních právech, hodlá komise tedy vytvořit skupinu pro rasismus, xenofobii a další formy nesnášenlivosti, kde budou zástupci občanské společnosti a další aktéři se účastnit identifikace mezer za účelem patřičného naplňování evropské a národní legislativy v této oblasti. Pokud jde o boj proti eh, zločinům z nesnášenlivosti na základě genderové identity a pohlavní orientace, eh, komise ve své odpovědi eh, na různé parlamentní otázky už odpověděla, že po změnění na rámcového rozhodnutí zatím nevypadá právně proveditelně vzhledem k, právní, k primárnímu právu. Chybí proto patřičný právní základ pro rozšíření na genderovou otázku je zapotřebí implementovat spíše národní eh, trestní eh, zákoníky eh, i nad rámec těch, které spadají do rámcového rozhodnutí. A sem spadá sexuální a genderová identita právě proto, že tyto důvody jsou v členských státech už většinou pokryty trestní legislativou o zločinech z nesnášenlivosti a projevech nesnášenlivosti. V kontextu nové vysokourovňové skupiny pro rasismus, xenofobii a další formy nesnášenlivosti, se přerušuje. Cílem této otázky je zjistit, proč jste neodpověděli na otázku. Ne zabíhat do detailu, na to nemáme čas, protože pak přijde ještě jedna otázka. Takže opravdu soustřeďte se prosím na tento bod. Já eh, bych vás chtěl poprosit, abyste předala eh, komisi Eh, já jsem, já jsem psal komisaři eh, Avramopulosovi, eh, Jourové a Timrvancovi a žádal jsem o včasnou odpověď na některé otázky, včetně této, protože už jsme o nich vedli zhruba 15 debat vzhledem k těm spožděním. Takže prosím, vyřiďte to v komisi, i co se týče tohoto bodu. A e, znovu e, to zmíním i u té příští otázky. Když sem jdete, musíte opravdu odpovědět na tu otázku. Proč jste neodpověděli do 6 týdnů? Už 15krát jsme debatovali o podobných spožděních. My chápeme, o co jde, proto právě jsme položili otázku, takže nepotřebujeme popis situace. To je pro nás to důležité. Já bych tedy požádal paní Head, e, Můžete, můžete odpovědět, jak to tedy bylo? Bylo odpovězeno do 6 týdnů nebo nebylo? Můžete to říct oficiálně? Ne, eh, nedostali jsme odpověď na otázku, eh, proč. Takže nejsme spokojeni, nejsme spokojeni. Dobře, eh, nemáme už teď čas, přejdeme k dalšímu bodu. Pan Korao protože tlumočníci končí ve 12.30. Pouze toto bych chtěl vzkázat komisi, že nestrpíme už další debaty v Libe eh, kvůli spoždění ze strany komise u bodů, které lze odpovědět do 6 týdnů. Nyní se přesouváme k otázce pana Kora. Týká se to transpozice Lisabonských opatření v, v policejní a soudní spolupráci. E, odpověď komise dorazila 19. No, listopadu 2015, tedy po šesti šestitýdenní lhůtě podle článku 130 odstavce 5 jednacího řádu. Nyní dám slovo panu Koráovi, aby e, co nejstručněji vysvětlil situaci. Omlouvám se, že na vás tlačím. V únoru 2015 jsem vznesl otázku mm, bylo tam 20 spolu podepisujících poslanců z výboru Libe, aby nám komise poskytla přesné informace o transpozici a provádění opatření, která byla přijata v rámci Lisabonské smlouvy v oblasti policejní a justiční spolupráce. Tato opatření jsou od roku 2014 zavazná. Komise stanovila lhůtu pro převedení do národní legislativy. Bylo to 15. března 2015. Poté komise pro provedla nezbytná hodnocení v eh, jednotlivých členských státech a informovala o tom Evropský parlament. Na konci srpna jsem znovu položil komisi tu, otá- tu otá- komisi otázku, abych věděl, jak to pokročilo. Zda tedy uh, byly splněny eh, požadavky. Toto samozřejmě odpovídá také záležitostem ve vnitřních věcech a komise musí respektovat lhuty. odpověď komise došla pozdě a byla naprosto nedostatečná. Ne, dost neobdrželi jsme seznam států, které jsou se spožděním, které, které neuplatňují tato opatření. Nevíme tedy, kdy komise provede další hodnocení a jakým způsobem bude postupovat vůči členským státům, eh, aby tedy eh, tato provedení, pro opatření provedla. Čili toto vlastně byl úkol komise. Od roku 2009 eh, ví, že od 1. ledna 2014 by se měla provádět tato kontrolní práce v oblasti policejní a justiční spolupráce. Dnes to vlastně je na pořadu evropské agendy. A jsou to věci, které nemůžeme zanedbávat. Jakožto člen výboru LIBE, eh, a předseda tedy by měl žádat o přesnou, konkrétní odpověď a nikoliv o všeobecnou odpověď bez jakýchkoliv přesných eh, údajů a odkazů. Takže znovu kladu Evropské komisi svou otázku. Very well in terms of... Děkuji, pane Koreo. Já myslím, že jste velice jasně formuloval, co nyní očekáváme od komise, takže nyní žádám zástupkyni komise, aby odpověděla panu Koreovi. Děkuji, pane předsedo a vážení poslanci, za to, že jste nám dali příležitost odpovědět na tuto otázku a omlouvám se za spoždění eh, s písemnou odpovědí. Bývalý, bývalé aky čtvrtého pilíře e, obsahuje velice důležitý korpus právních nástrojů, pokud jde o spolupráci v policejních a soudních záležitostech. A jejich správná implementace je e, zásadní pro fungování společného prostoru bezpečnosti, svobody a spravedlnosti. 28. dubna 2014 bylo přijato sdělení, které to zdůrazňuje. E, všechny akty, které jsou stále závazné, musí být proto implementovány členskými státy. E, komise e, ujišťuje, že pouze ty, které mají stále platnost, musí být implementovány. V druhé polovině roku 2014 jsme provedli mapování všech nástrojů bývalého čtvrtého pilíře a na tomto základě jsme identifikovali nástroje, které už mají vypršený právní efekt a navrhli jsme zrušení. Minulý týden Evropský Evropský parlament eh, schválil zprávu předsedy Libe, eh, což vlastně eh, připravuje cestu zrušení těchto vypršených právních nástrojů. Po vypršení přechodné doby komise znovu aktivuje svou povinnost monitorovat implementaci aký bývalého čtvrtého pilíře a komise žádá členské státy, aby formálně notifikovali No, aby podali zprávu o tom, jaké implementační opatření přijali. Lhůta byla původně 15. března, ale po diskuzích s členskými státy byla prodloužena na 15. května. E, prioritami komise je dokončit seznam modifikací a asistovat členským státům tam, kde je to nutné. V tuto chvíli můžeme říci, že některé nástroje nejsou plně transponovány, nicméně členské státy i nadále zasílají notifikace o národních transpozičních opatřeních. Pro komisi je nutná úplná transpozice ve členských státech, aby mohl být dokončen společný evropský prostor z bezpečnosti, svobody a spravedlnosti a aby byl odolný vůči hrozbám. Úplný přehled o stavu věcí umožní komisi vykonávat svou povinnost danou smlouvou, monitorovat implementaci evropského práva v této oblasti. To je nyní velice aktuální po útocích v Paříži a komise posiluje své úsilí eh, pozorně monitorovat implementaci. Spolupráce a výměna informací se musí zlepšit. Proto komise prohlásila, že využijí svou pravomoc eh, při řešení problémů s nekomunikací a neimplementací a bude-li to nutné, pak zahájíme patřičné řízení pro porušení povinností. Eh, komise i nadále bude poskytovat informace Evropskému parlamentu prostřednictvím stávajících kanálů a e, bereme v potaz žádost o poskytnutí e, dalších detailů, bude-li to potřeba. Děkuji vám. E, pane Korao a další poslanci, nejprve další poslanci, chce se někdo další přihlásit? Pan Korao? Já se domnívám, že odpověď je stále velmi všeobecná, je velmi vágní ať se týká údajů nebo toho seznamu, čili v podstatě jsme tu odpověď pořád nedostali. Komise nám znovu opakuje, právě děláme, ale jak, co, kdo s jakými státy stále zůstáváme na tom výchozím bodu a myslím si, že to není přijatelné pro Evropský parlament, abychom zůstali u takto obecné odpovědi, takže vůbec nejsem spokojen s tou odpovědí. López Aguilar, velice stručně, protože vím, že už nemáme čas a nemá cenu tady bojovat, ale eh, já bych eh, nechtěl, aby to prošlo bez povšimnutí, protože to je relevantní a musíme si všímat toho, že komise je obrovský orgán plný byrokratů, technokratů, úředníků, poradců a stážistů. Nicméně je to převážně politický orgán, který by měl skládat účty Evropskému parlamentu. A myslím si, že je nejvyšší čas, abychom to dali najevo. Protože ta obvyklá praxe neodpovídání nebo odpovídání prázdnými slovy, jenom takové bla, bla, bla, které nemá žádný relevantní obsah, tak eh, je zapotřebí vykonat eh, kontrolu. Evropský parlament musí vykonávat kontrolu a toto musí končit. Měli bychom opravdu jasně něco říci k tomuto. Děkuji pane Lopezi Aguilare a děkuji panu Koráovi. Eh, jeden z problémů, a to ne, nemyslím přímo na vás, vy na vás, kteří odpovídáte na tyto konkrétní otázky. Problém je, že se nám tady rysuje takový vzorec, kdy my eh, musíme vynakládat náš čas na to, eh, abychom se vraceli k těmto otázkám. Eh, nejde o to, že odpovídáte obecně. Ano, každý může být vyhýbavý, pokud chce, ale prosím, buďte vyhýbaví nebo obecní ve stanovené lhůtě. A pokud to nestíháte, tak potom my musíme na náš program dávat tyto otázky, na což nemáme čas, protože máme jiné věci na práci. Za druhé, zástupci komise sem chodí a snaží se odpovídat velice obecně na ty otázky, které jste měli právě zodpovídat v té stanovené lhutě. Pan López Aguilar říkal, vy máte zdroje na to, abyste na ty otázky odpovídali. E, některé z nich, například e, e, tu, kterou pokládala Anna Head, Eh, citoval, tak eh, citovala eh, z expertní zdroje komise, které měly být schopny odpovědět ve stanovenou dobu. A konečně očekáváme písemnou odpověď místo předsedy na můj dopis, kdy jsem se ptal, proč to, to nedodržujete a proč musíme proto plánovat tolik debat neustále. Už se to dostává do bodu, kdy toto je opravdu nutné, protože já nechci pořád dokola dávat tyto debaty na pořád jednání, aby tady poslanci museli pokládat otázky, které jste měli dávno zodpovědět. Takže prosím, e, vyřiďte e, tyto mé vzkazy. E, děkuji poslancům, kteří tu zůstali na tyto dva body. A děkuji také komisi. Sorry, any other business. A omlouvám se, bod různé končím schůzi.